Morning. Good morning. Dobrý den. Vážení kolegové, máme před sebou dlouhé zasedání. Pořad jednání je plný i dnes jak na dopoledne, tak na odpoledne. Měli bychom tedy začít. A začneme bodem 21. To je bod, který se týká veřejného přístupu k dokumentům parlamentu, rady a komise. Nejprve sdělení předsedy nejprve schválit kalendář zasedání na rok 2013. Kolegové schválili eh, tento kalendář včera a pak, když nikdo nic nenamítá, tak jej považuji za schválen. A potom jmenování zpravodajů. Paní Renáta Somr za EPP bude zpravodajkou na co se týče zprávy o dohodě mezi Evropskou unii a e, Turecku o readmisi osob, které pobývají bez povolení. Potom jmenování e, autorů návrhu, pan Jens Rode z frakce ALDE, e, který bude připravovat stanovisko elektronická identifikace pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Simon Buzutel, koordinátor za EPP, připraví e, stanovisko o provádění e, vzájemné obrany a doložky o solidaritě. To jsou tady e, ta ohlášení, která by měl výbor schválit a Posléze se tedy budeme věnovat, jak jsem řekl, bodu 21. Parlament schválil e, v prosinci 2001 první, 11 první e, stanovisko k tomuto dokumentu proběhlo několik e, trialogů během dánského předsednictví a jednalo se a to bylo, to bylo v květnu a červnu 2012. A i přes úsilí eh, pana zpravodaje Kašmana společně s dánským předsednictvím se nepodařilo dosáhnout žádné dohody. Já teď tedy dám slovo zpravodaji panu Kašmenovi, který uh, nás seznámí s proběhnutými trialogy a aktuálním stavem věcí. Pane Kašmene, máte slovo. Um, Děkuji, vážení kolegové. Nebudu mluvit nijak dlouho, protože se domnívám, že většina lidí tady jsou stínoví zpravodajové k tomuto dokumentu, takže samozřejmě jeho zpracovávání sledovali. Jak jste správně řekl, dánské předsednictví dostalo od rady mandát a my jsme tedy začali vyjednávat eh, o seznamu deseti bodů. Musím říci, že stejně jako ostatní zpravodajové, eh, jsem byl potěšen přístupem dánského předsednictví. Připravili jsme si pracovní skupinu a zdá se, že už se podařilo dosáhnout určitého pokroku, ale nakonec dánské eh, předsednictví se vyžádalo od rady nový mandát a rada tento mandát neposkytla. Přesto jsme se přiblížili eh, k uzavření celé řady věcí, k těm se za chvilku dostanu. Mark Mays, eh, můj eh, kolega z komise, doufejme si to nebude brát příliš osobně to, co teď řeknu, ale musím říct, že kdyby nebylo komise, tak si myslím, že už bychom s dánským předsednictvím dohodu uzavřeli. Zda by Rada samozřejmě takovou dohodu nakonec přijala, to už je jiná věc, ale musím říci, že když jsme eh, se snažili vyřešit některé ty záležitosti, mimo jiné například eh, definici dokumentu a snažili jsme se tak pozměnit návrh Evropské komise protože nám se zdála, že jejich definice byla příliš úzká, čímž to pádem se zbytečně omezuje přístup eh, k takovým dokumentem, tak jsme eh, si nastavili eh, určitou společnou laťku s předsednictvím, nicméně komise se proti takové definici postavila, dokonce spochybnila přístup předsednictví a možnost vyjednávat o této věci. Ještě bych chtěl říci veřejně do zápisu, jak už jsem řekl dříve, že jsme žádali my, jakožto parlament i rada, eh, žádali jsme komisi, pokud bude mít problém s nějakými věcmi, eh, že by eh, se s nimi měla ozvat dopředu, než a poskytnout nám své změní. Bohužel k tomu nikdy nedošlo v rámci naší pracovní skupiny nebo jakýchkoliv dalších následných jednání. A mě to nepřekvapuje, protože vím, že komise skutečně vnímá tu problematiku mnohem úžeji než já anebo většina mých kolegů. Jsou tady určité eh, prvky, kde se nám podařilo naše postoje eh, zblížit. Jde o definici účelu nařízení, kdy se zmiňuje dobrá administrativní praxe, vyjasňuje se to, že členské státy nejsou považovány za třetí strany a já myslím, že by bylo dobré, kdyby tady byl v sále trošku větší klid, eh, aby bylo možné mluvit. Samozřejmě posléze si velice rád eh, všechny ostatní vyslechnu. Pan předseda, pan Kašman eh, by chtěl mluvit a bylo by potřeba trochu klidu. Pan Kašman jde o to, že když tady lidé mluví tak, eh, a ruší, tak myslím, to vysílá velice špatný signál návštěvníkům a dalším ohledně toho, jak tady pracujeme. Takže chci říct si znovu, že členské státy nejsou považovány za třetí strany, pokud eh, jednají jakožto členové rady nebo v rámci delegovaných aktů komise. Také jsme vyjasnili působnost vůči všem evropským institucím, včetně různých orgánů, agentur a kanceláří. Mluvili jsme eh, ve zvláštním článku, nyní mluvíme o transparentnosti, o informačních kancelářích a o termínu pro zpracování žádostí. Dále je tu eh, jedna věc, na které jsme se neschodli, a to je problematika veta členského státu. Eh, tady to nebylo úplně jasné. Dánské předsednictví říkalo, že by žádný členský stát neměl, možno, neměl mít možnost eh, veta. A vysvětlovalo se, proč tady přesto jsou určité výjimky, kdy členské státy mohou odkazovat na určitá relevantní pravidla své národní legislativy a nařízení v tuto chvíli praví, že pravidla pro nezveřejňování mohou odkazovat pouze na nařízení konkrétně článek 4 a 9. Pokud jde o zavádění takovýchto ustanovení, tak my si myslíme, že tím by najednou vznikl prostor pro to, jak nadřadit tomuto nařízení nějakou jinou legislativu legislativu. zejména pokud jde o postoj členských států v Radě. Samozřejmě, že jsme si k tomu vyžádali právní stanovisko, tam jsme e, zatím žádný definitivní dokument neobdrželi. Následně jsem se sešel se zástupci kyperského předsednictví. Velice mě překvapilo, jak aktivně k této problematice přistupují. Bylo to neformální jednání, kde vyjádřili snahu a ochotu pokročit s touto problematikou. Teprve čekáme, zda a kdy dostanou oficiální mandát od rady a zda bude stejný, eh, bude v rozsahu toho desetibodového plánu, jako tomu bylo za dánského předsednictví. Já doufám, že komise eh, také eh, ustoupí ze své současné blokující pozice, kdy vlastně blokuje radu i parlament, které se snaží problém vyřešit. Ještě bych chtěl říci, že přesto doufáme, že se nám pokroku podaří dosáhnout a to ještě nyní v rámci kyperského předsednictví. Nejenom proto, že e, k tomu kyperské předsednictví přistupuje takto iniciativně a to je pro tuto chvíli ode mě vše, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za shrnutí a za všechnu práci, kterou bylo nutno vykonat e, před dnešním dnem. Na tomto dokumentu už se opravdu pracovalo opakovaně a mnohokrát. Po vyslechnutí zpravodaje pana Kašmana přeje si někdo vystoupit? Vyjádřit se? Ano, pane Kašmana. Možná by bylo dobré dát slovo předsednictví. Vidím tady dnes zástupce předsednictví a možná komise by mohla také odpovědět na to, co jsem předestřel. Ano, zástupci, prosím, můžete zareagovat. Laskavě se představte. Máme tady komisi a předsednictví a první promluví rada. Buďte tak laskav a představte se. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Dionysis Dionysio a mám za úkol pracovat na tomto dokumentu děkuji za příležitost eh, sem mezi vás dnes přijít. Pozorně jsem vyslechla, vyslechl pana Kašmana několik poznámek za naši stranu. Toto je důležitá otázka, složitý dokument a my si přejeme pokračovat v úzkých pravidelných kontaktech se spravodajem. Zahájili jsme eh, sérii neformálních kontaktů v létě a i nadále budeme pokračovat v nadcházejících týdnech. Proběhly intenzivní práce za dánského předsednictví, bylo dosaženo pokroku v určitých důležitých bodech, jak bylo vysvětleno. Lišíme se v názorech nad některými body. Budeme se snažit nalézt pragmatické a sjednocující řešení. Několik slov k našemu přístupu. My budeme navazovat na dosažený pokrok. A sluší se pochválit dánské kolegy za skvělou práci, kterou odvedli. Debatovat budeme jak s parlamentem, tak s komisí, tak s členskými státy v rámci pracovní skupiny o informacích. A chci využít toho, co řekl pan eh, Kašmen o komisi. Domnívám se, a to je na základě počátečního kola kontaktu, které proběhly, že práce na tomto dokumentu si vyžádá delší dobu. Potřebujeme dobu na rozmyšlenou, abychom dokázali najít sjednocující řešení a kompromisy. Kyperské předsednictví si váží toho, že bylo možné začít eh, debatovat se zpravodajem již před letní přestávkou a zaznamenal jsem dobrou vůli a flexibilitu pana Kašmana, které dnes vyjádřil. Rád bych jej ujistil, že obého využijeme. A závěrem ještě k dokumentu. Já využiji klasické řecké moudrosti a řeknu, že náš přístup bude, bude založen na opatrném a obezřetném přístupu. Děkuji. Eh, předsednictví a není zástupce komise. Prosím jej, aby se představil. Prosím, mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Euh, m'associer, monsieur le président, Pane předsedo, já bych rád také poblahopřál dánskému předsednictví za to, že dosáhl tak velkého pokroku v práci na tomto dokumentu a já se připojuji k přání, aby kyberské předsednictví dokázalo učinit také velký pokrok. Pan Kašman dnes řekl, že není mnoho času pouštět se do debat, co se týče věcného obsahu tohoto dokumentu, ale myslím, že pro forma se sluší říci, že komise by ráda dospěla k optimálnímu řešení a dohodě mezi všemi institucemi na téma, které je úzce zpěto s ochranou našich občanů. Naši občané očekávají, že se jim této ochrany dostane. To musíme chápat a jak víte, instituce musí každodenním, eh, každodenně eh, rozhodovat, které dokumenty se budou zveřejňovat a které ne. Takže se potýkáme se složitostí těchto rozhodování každý den. Není lehké vyvážit veškeré i někdy protichůdné zájmy v tomto úkolu. Komise se maximálně snaží dosáhnout té nejlepší dohody. Všichni, kdo pracují na tomto dokumentu, a je nás mnoho ve všech institucích, byli svědky obrovského množství práce z naší strany, kdy jsme se snažili vzít v úvahu veškeré aspekty a postoje, abychom dosáhli optimálního znění tohoto dokumentu. Já neříkám, že bylo řečeno poslední slovo, ale závěrečný návrh, eh, s kterým přišla komise, rozhodně není krokem špatným směrem, co se týče transparentnosti. My už jsme to řekli a já to rád zopakuji, že ta podkladová myšlenka našeho návrhu vychází z toho, že budeme vycházet z judikátu, z praxe řízení těchto souborů, že bereme v úvahu zájmy občanů a můžeme poukázat i na konkrétní příklady, že toto vše rozhodně nepředstavuje krok zpět, co se týče transparentnosti. Veškeré dokumenty se zpřístupňují podle nařízení 1049 a budou se i nadále zpřístupňovat podle návrhu, s kterým jsme přišli. Chce se některý z poslanců vyjádřit na toto téma, anebo mám dát slovo zpět panu Kašmenovi? Um, well, first of all... Tak eh, předně se zde jedná o otázku mm, mm, předsednictví. Říká nám předsednictví, že se nepředpokládá v tuto chvíli žádný trialog eh, Možná eh, by bylo dobré mít představu o časovém eh, plánu pro takovéto trialogu, protože vám už z předsednictví nezbývá možná ani tři a půl eh, měsíce. Vyslechl jsem si zástupce komise a ten mnohoslovně vysvětlil, proč není možné dospět k nějakému rozhodnutí a říká, že dnes dopoledne není vhodná doba na polemiky ano, dobře, ale tady nejde ani o polemiku. Já nechápu, jak ti, kdo dobře znají toto téma, mohou tvrdit, že komise se snažila formulovat co možná nejlépe. Zdá se, že komise neslyšela všechny ty nevládní organizace, které odsuzovaly od samého počátku návrh Evropské komise nebo slova ombudsmana, Evropského ombudsmana, Evropského ochránce osobních údajů šlo právě o e, nevhodnou e, interpretaci e, návrhu komise, která není ve prospěch zájmu občanů, protože se zdá, že občanům jsou tady kladeny překážky v přístupu k dokumentům právě velice pečlivou volbou slob. A řešila komise snad ty výjimky v článku 4 a 9, o kterých jsem mluvil. Pokud chceme skutečně důsledně chránit vnitřní i vnější bezpečnost a Eh, řešit eh, i problémy našich občanů, tak v takovém případě komise a rada by měla akceptovat postoj Evropského parlamentu, že potřebujeme společná pravidla pro utajování pro všechny tři instituce, tak aby každá instituce mm, uznala eh, utajování informací těch dalších institucí. Například komise uvádí, že to, co máme, je nejlepší možná dohoda, ale pro koho je to nejlepší? Podle našich průzkumů a nakolik já vím a, a angličtinu já znám poměrně dobře, tak ta definice nebo ty definice, které tady jsou, ty podkopávají současnou míru přístupu k informacím a transparentnost. Komise uvádí, že moje názory, moje vnímání je, je takové. Ano, možná je to moje vnímání věci a může být jednostrané, ale já chci v tuto chvíli přislíbit našemu výboru i Evropské komisi, že zveřejním nejrůznější dokumenty a redakční návrhy předsedni, předsednictví a i ty redakční návrhy, které pracovala komise a kolegové sami budou moci posoudit, že moje vnímání je založeno na eh, důkazech a pokud je někdo mm, spochybní a bude to spochybnění správné, tak samozřejmě své postřehy změním. Ta problematika je nesmírně důležitá a je to dobrá věc pro parlament i pro naše občany, že většina v parlamentu není ochotná zrušit současná pravidla pro přístup k dokumentům, nechceme omezovat práva našich občanů. Procházíme krizovým údobím v celé Evropské unii a za této situace třeba vysvětlovat lidem o to více, co se v našich institucích děje pokud jim e, upřeme e, demokratický přístup k informacím, tak se od nás e, občané odkloní ještě více. Děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegům za schovývavost. Děkuji. Děkuji, pane Kašmane. Pan Kirkhope pravděpodobně chce vstoupit s krátkým eh, projevem také a potom, pane Kašmane, budete moci. Myslím, že pan Kašman nebude muset reagovat na mě. Já se omlouvám za pozdní příchod. Já jsem eh, vyslechl pouze několik posledních minut čehosi, eh, co vypadalo eh, ze strany komise jako eh, poslední leta pětiletky. A myslím, že pan Kašman to prezentoval velice, velice květnatě. My podporujeme jeho pozici zde a jsem zklamán těmi takzvanými poznámkami. A my musíme rozhodně dosáhnout pokroku nad tímto dokumentem. A jde o mnoho, pane předsedo, eh, pro lid Evropy, takže já i nadále budu podporovat pana Kašmena, pane, eh, moje frakce také, doufejme v opravdový pokrok. Ano, eh, my všichni eh, jej podpoříme jako zpravodaje na toto téma. Vím, že práce na tomto dokumentem se opravdu táhne příliš dlouho. Já nechci obvinovat kyperské předsednictví eh, z něčeho. Já jsem ale položil otázku, jestli čeká ještě nějaké pokračování v trialogu ze strany rady. Eh, slovo má předsednictví. Děkuji. Eh, tři a půl měsíce podle mě je dostatek času. V rámci příštích kroků ovšem my obezřetně zkoumáme možnosti. My se pokusíme najít prostor pro pohyb vpřed a na základě toho, co budeme mít k dispozici, eh, se budeme chovat. Nevylučuji ani možnost neformálního trialogu ve vhodnou dobu nebo nějaké podobné schůzky v podobném formátu. Momentálně ale musím říci, že tady pracujeme na tom, abychom si definovali prostor, v jakém se budeme eh, pohybovat a také konzultujeme eh, zúčastněné hráče. Děkuji. Chcete k tomu, pane Kašmane, ještě něco dodat? Ne. Dobře, takže to je všechno k tomuto tématu. Děkuji za vaše shrnutí. A nyní tedy eh, postupujeme v čas eh, k dalšímu bodu. Máme na to půl hodiny. A je to velice zajímavý bod, bod 17, který se týká zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v eh, Evropské unii. Spravodajkou je paní Monika Makovej. Všichni víte, že ta otázka, eh, o níž jde, je velice důležitá. Jde o výnosy z trestné činnosti a trestná činnost v globalizovaném světě se stále více týká peněz, které se také pohybují globálně. Takže jde o návrh směrnice ze strany Evropské komise o zmrazování a zabavování výnosu stresné činnosti v Evropské unie. Tato iniciativa komise je vítána ze strany eh, Evropského parlamentu, protože je odezvou na výzvu Evropského parlamentu v usnesení, které bylo schváleno v říjnu 2011, kdy Evropský parlament schválil usnesení o organizovaném zločinu. Máme tady tedy návrh, jehož cílem je zvýšit efektivnost a posílit právní rámec a poskytnout nová pravidla pro rozšířené konfiskace, pro konfiskace bez rozsudku konfiskace majetku převedeného na třetí osob a zmrazování majetku, e, který by mohl e, být zašantročen nebo by mohl jiným způsobem zmizet. A zároveň jde o podobná ustanovení, jejíž účelem by bylo zajistit výnosy e, z trestné činnosti. Členské státy tedy budou muset správně nakládat s těmito zmrazenými prostředky, tak aby tyto prostředky nestratily na své ekonomické hodnotě, než dojde k jejich eh, případné konfiskaci. Jde tedy o zprávu prostředků. Takže paní Monika Makovej vypracovala zprávu na toto téma a my potom budeme muset stanovit lhůty pro podání pozměňovacích návrhů. Paní Makovej, máte slovo. <clears throat> Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou se omlouvám. Vidím, že tady už není pan Kašman. Mm, děkuji za tento úvod. Já se domnívám, že se jedná o téma velice důležité. Je třeba, abychom byli schopni sledovat peníze pocházející z trestné činnosti včetně nástrojů, které se používají k trestné činnosti a je to určitě důležitější, než jenom člověka poslat eh, do vězení eh, s tím, že jeho finanční eh, zdroje zůstanou volné a budou moci být používány společníky k další trestné činnosti a mohly by být dále investovány do nelegálních činností a být předmětem praní špinavých peněz. Návrh Evropské komise byl schválen v březnu letošního roku a stanoví minimální minimální pravidla pro členské státy, pokud jde o zmrazování a konfiskaci majetku pocházející z trestné činnosti, a to prostřednictvím přímé konfiskace, konfiskace majetkových hodnot, rozšířené konfiskace, konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku a konfiskace majetku třetích stran. Já obecně návrh Evropské komise podporuji, chtěla bych ho přesto o něco e, zlepšit. E, myslíme si, že přijetí těchto minimálních pravidel e, je důležité pro harmonizaci režimu členských států, pro zmrazování a konfiskaci a pro prohloubení vzájemné důvěry a zefektivnění přeshraniční spolupráce v trestných záležitostech. A mým cílem je v tuto chvíli před posílit ustanovení, která se týkají konfiskace bez usvědčujícího rozsudku, pokud jde o rozšířenou konfiskaci a konfiskaci majetku třetích stran. Chci, aby tato pravidla bylo efektivnější a posloužila skutečně tomu účelu, to znamená, že se výnosy z trestné činnosti nebudou moci používat pro budoucí trestnou činnost či pro eh, investování do další nezákonné činnosti, včetně praní špinavých peněz. Takže konkrétně můj návrh, který se týká konfiskace bez usvědčujícího rozsudku, znamená, že bychom šli nad rámec současného návrhu Evropské komise a stanovili bychom tady eh, určité nástroje pro občanské eh, věci, občanskoprávní věci a já bych eh, zde chtěla k tomu říci, že Eh, máme k dispozici také judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, konkrétně rozhodnutí tohoto soudu v případu Butler proti Spojenému království, kde se uvádí, že konfiskace bez usvědčujícího rozsudku nařízená v rámci občanskoprávní věci je v souladu s Evropskou úmluvou pokud je tak provedeno na základě zákona, žadatel byl zastupován právníkem a měl možnost předložit důkazy před soudem. Evropský soud rozhodl, že takováto občanskoprávní řízení eh, jsou eh, možná, přípustná a eh, že je třeba mít pod kontrolou majetek v rámci obecného zájmu. Domnívám se tedy, že ta mm, otázka, eh, která byla nadnesena některými kolegy, tímto je vlastně zodpovězena vzhledem tomu, že tady máme judikaturu z Evropského soudu pro lidská práva. Pokud jde o eh, systém konfiskace v občanskoprávních řízeních, pokud jde o činnost trestné povahy, tak eh, toto už se úspěšně používá v některých členských státech, například ve Spojeném království, v Irsku, Itálii, Slovensku, Slovensku a v dalších zemích a také ve Spojených státech amerických, kde to vlastně úplně začalo. A já jsem chtěla uh, také všechny hned na začátku informovat o tom, že ty změny, které zamýšlím ve své zprávě, a tím bych doufejme snad rozptýla některé pochyby a ušetřila vám některé pozměňovací návrhy, tak eh, jdeme například o to, že bych chtěla stáhnout pozměňovací návrh 5, který se týká rozšíření působnosti této směrnice na trestnou činnost, která je trestná maximálním odnětím svobody na jeden rok. A zároveň eh, se předržím původního návrhu komise, který omezuje působnost na organizovanou trestnou činnost a na další trestnou činnost uvedenou v článku 83 odstavec 1. Druhá změna, kterou zamýšlím, eh, by znamenala, že stáhnu návrhy 12 a 14, které se týkají vyloučení rozšířené konfiskace tam, kde osoba byla sproštěna viny, to znamená, ehm, že byla sproštěna viny v trestně právní věci a nemělo by tudíž být možné přistoupit eh, k konfiskaci v občanskoprávním řízení pro stejný druh trestné činnosti, anebo v těch případech, eh, kde platí eh, zásada blízkosti. Je tady také mm, ten požadavek, že obžalovaný je zastupován právníkem. To je v souladu s Evropskou úmluvou a opět se to v tom textu objeví. Já jsem o tom diskutovala s komisí a nabyla jsem názoru, že je třeba to naformulovat jasněji, aby ten přístup k právnímu zástupci tam byl, kdo má na to prostředky, tak eh, si uhradí právního zástupce, ale jinak je tam povinnost eh, nabídnout právní zastoupení ex officio. Pokud eh, člověk nemá finanční prostředky, tak má tedy nárok na právní pomoc. Teď pokud jde o časový harmonogram, tak si myslím, že to je problematika velice důležitá. Je důležitá pro nás, pro Evropský parlament i konkrétně náš výbor a tak bych tedy navrhovala, že bychom předložili eh, k projednání dnes návrh zprávy. 9. října bychom eh, měli termín pro pozměňovací návrhy s tím, že bychom se o nich mohli pohovořit na výboru nebo respektive nejprve na zasedání stínových zpravodajů. Orientační hlasování by mohlo proběhnout na zasedání výboru LIBE 27. listopadu. A ještě bych tomu řekla, že v mezidobí, abychom to všechno urychlili, tak už jsem se sešla se stínovými zpravodaji. Zasedání proběhlo včera, bylo velice dobré. A já věřím, že stěnoví zpravodajové rozhodně tuto zprávu zlepší a posílí. Děkuji. We thank you, Mrs. McAvey. Děkuji paní Makovej a nyní dám slovo institucím, než dám prostor k diskusi. Možná pan Príbe za komisi a potom by dostalo slovo předsednictví ale i někteří kolegové poslanci se chtějí vyjádřit tomuto tématu, takže nejprve pan Príbe. Děkuji, pane předsedo, děkuji za podporu výboru a zvláště srdečně děkuji zpravodajce paní Makovej za návrh zprávy k návrhu Komise na směrnici o zmrazování a konfiskaci. Náš návrh skutečně reaguje na naléhavou výzvu zákonodárce Evropského parlamentu. Je to zpráva o organizovaném zločinu a sdílíme názor zpravodajky, že Situace je naléhavá, je třeba dospět k závěru nad tímto návrhem. Jsem rád, že návrh zprávy poukazuje na potřebu zvýšit účinnost eh, evropského právního rámce a my jsme naprosto otevřeni různým pozměňovacím návrhům, eh, které přišly ze strany zpravodajky, které usnadní konfiskaci výnosu. Rád bych poukázal na několik sporných otázek, které bude potřeba zvážit. První, eh, první tedy ten návrh, to je zavádění konfiskace bez rozsudku, kde je možné eh, konfiskaci provést i eh, bez trestního řízení. Náš návrh se omezuje pouze na specifické případy, kde trestní řízení nelze zahájit anebo v něm pokračovat. Ta Eh, ten návrh 4 jde nad návrh našeho jde za limit, za hranice našeho návrhu. Za druhé, pozměňovací návrh, který by umožňoval konfiskovat majetek třetích stran ve všech případech, kde majetek byl převez, převeden za nižší než tržní hodnotu. To by mohlo silně narušit eh, třetí strany, které postupovaly v dobré víře a naš, náš návrh eh, chce trvat na tom, že je třeba zjistit, jestli třetí strana věděla nebo mohla vědět, že jde o majetek, který pochází z trestné činnosti. A za třetí jsme rádi, eh, návrhu 24, že soudní orgány by měly mít možnost zmrazit eh, výnosy okamžitě, ale pak je tady návrh eh, návrh 25, eh, kdy se omezuje možnost nesoudních orgánů zmrazit výnosy, což by prodloužilo řízení, to myslím nebylo úmyslem tohoto pozměňovacího návrhu. Aby bylo jasné naše pochybnosti nad těmito třemi Pozměňovacími návrhy nemají za cíl snížit účinnost eh, tohoto navrženého právního opatření. Jedná se jen o to, eh, abychom postupovali skutečně eh, obezřetně v právně velice citlivé oblasti a zabránili jakékoliv mu riziku správního spochybňování této nové právní úpravy. Jsem rád, že byl stažen návrh 5, to vítáme protože kompetence Evropské unie eh, podle smlouvy o, Evropské, eh, o fungování Evropské unie se skutečně omezuje na seznam určitých trestných činů a proto konfiskace musí být také omezena na právě tento seznam závažných trestných činů. Samozřejmě krátkost tohoto seznamu eh, může vzbuzovat určitou lítost, ale nedá se s tím nic dělat. Děkuji. Dobře, chce se vyjádřit ještě předsednictví, než dám slovo kolegům? Ne, pakliže ne. A otevřu debatu. Mám tady seznam kolegů, kteří vyjádřili přání se účastnit debaty a první paní Borsellino. Grazie presidente. Devo dire intanto che ho salutato sicuramente con favore. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že se jedná o dobrou směrnici. My jsme v parlamentu na ní čekali již nějakou dobu a myslím si, že je dobře nastavena. Věnuje se důležitým činnostem konfiskace výnosu z trestné činnosti znamená, že trestáme eh, vyníky trestné činnosti a zároveň tak eh, zaručujeme práva pro společnost. Eh, o, již byly většinou tyto prostředky zcizeny a to je zvláště důležité v současné době, době krize. Takže já jinak souhlasím eh, s tímto návrhem, protože eh, mně přijde celkově velice odvážný, zejména eh, vzhledem k tomu, že se snaží tuto komplikovanou problematiku velice jasným způsobem formulovat. Ten původní návrh komise byl mnohem těžkopádnější a možná, že některým eh, obtížným, eh, komplikovaným věcem se nemůžeme vyhnout, ale tam, kde je možné to projasnit, je dobře, že se tomu tak eh, děje už v zájmu jasné implementace těchto pravidel posléze. Samozřejmě, že čím do větších podrobností člověk zachází, tím obtížnější potom je ta implementace. Pokud jde o pozměňovací návrh 5, tak tomu bych chtěla říci, že tuto zprávu celkově zásadně posiluje. Jinak nadále podporuji myšlenku, která už tady zazněla. To znamená, že by měl existovat určitý výčet eh, trestných činů. Komise už o tom také hovořila, pokud jde o právní základ v souvislosti s tím právním základem, ale myslím si, že takovýto výčet, takový seznam činnosti, které považujeme za trestnou činnost, ehm, je dobré. A myslím si, že je to celkem jasné, že můžeme říci, že eh, trestnou činností se míní taková trestná činnost, která sebou nese trestnotní svobody alespoň na 12 eh, měsíců. V podobném smyslu vlastně předkládá svůj pozměňovací návrh i samotná paní zpravodajka. Já si myslím, že to je návrh eh, velice dobrý, důležitý, že by neměl být eh, stažen stejně jako 12, 13, 14, které rozšiřují působnost, eh, pokud jde o majetek, který je možné konfiskovat. A na co se uplatňuje zásada nebys in idem a promlčecí lhůta. A v 12, 16 a 17 hovoříme o konfiskaci na základě odsuzujícího rozsudku. Já myslím, že tímto dostatečně ten problém limitujeme, definujeme a ošetříme tím případy, kdy pachatel trestné činnosti uprchl, ku příkladu. Když dojde ke konfiskaci majetku a ten majetek je jasně v nepoměru s běžným příjmem odsouzeného, tak eh, si myslím, že je, posuz, je třeba posuzovat běžný příjem osoby. V některých zemích se tímto způsobem eh, situace řeší. A možná by se to se mělo také nějakým způsobem promítnout. Takže konfiskace provázaná s mm, skutečným eh, objemem prostředků, které jsou předmětem trestné činnosti, možná, že to tady není takto potřeba definovat. Sociální eh, účel konfiskovaného eh, majetku, to si myslím, že je velice důležitý signál, protože pokud jsou prostředky odcizeny společnosti, je potřeba, by jí byly navráceny a vidím v tom tedy určitý eh, silný sociální um, aspekt. A odpovídá to i italské legislativě, která je v tomto smyslu velice dobrá. Samozřejmě, že jsou tady jistá omezení, ale Myslím si, že je zde snaha mm, tato omezení eh, řešit a zajistit, eh, že ten sociální, eh, ta sociální dimenze, ten sociální účel naplněn bude. Pak je tady ten limit majetku pod tržní hodnotou majetku. Myslím, že toto všechno tady ošetřeno je. My máme zkušenosti s tím, že mafie často eh, využívá eh, té manipulace tržní hodnoty. Možná bychom měli nastavit tedy standardy už pro společné vyšetřování tak bych se chtěla zeptat, zda komise uvažuje, že by tady ten nedostatek napravila, zda by posílila tu spolupráci již při vyšetřování trestné činnosti, kde je potřeba konfiskovat nějaký majetek. Myslím si, že to je potřeba, pokud chceme této věci dosáhnout pokroku. Jinak eh, si Myslím, že je třeba respektovat záruky a práva osob, které spáchaly trestnou činnost. Musí být postaveny před soud, mít možnost soudního řízení, ale jsou tu ještě důležitější práva, práva obětí a práva lidí, kterým byl majetek odcizen. Děkuji. Prosím, paní Galtě. No. Eh euh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat komisi za její návrh a zejména bych chtěla poblahopřát paní Makovej za vynikající práci, kterou odvedla. Jsem velice spokojená s touto zprávou, ale stejně jako paní Borsellino lituji, ale možná si to ještě paní Makovej zváží, lituji to, že některé pozměňovací návrhy stáhla. Zde na výboru a pane předsedo, vy to jistě víte, jsme velice senzitivní vůči tématu eh, praní peněz a organizovaného zločinu. Proto jsme také eh, založili výbor Krym, někteří z nás jsou tam dokonce členy, například paní Borselína, paní Makovej. A z tohoto pohledu musím říct, že jsme s velkým napětím očekávali návrh. Směrnice Eh, mafie chce pouze vydělávat peníze a eh, orgány v eh, trestním stíhání musí vymáhat takovýto majetek zpět a proto je zcela v pořádku zmrazovat a konfiskovat výnosy z trestné činnosti. Bylo správně řečeno, že některé ustanovení nejsou přímo slučitelné se stávajícím právem, ale na druhou stranu si myslím, že ten text by eh, neměl být, eh, musí být dostatečně smělý. A chci říct, že když říkáte, že konfiskace z výnosů, které byly převedeny na třetí osoby, tak zde bychom měli být velice opatrní s takovou tu konfiskací. Pokud bych já byla třetí osobou, někdo by mi daroval například byt, která, který by měl hodnotu mnohem menší, než je hodnota tržní, tak samozřejmě eh, by, byste těžko předpokládal, že jsem o tom nevěděla. A jak již bylo řečeno, myslím si, že je důležité respektovat oběti a tento respekt musí být důležitější než respekt eh, vůči třetím osobám, které jsou často součástí mafie. Plně důvěřují paní Machobej, doufám, že zůstane u své pozice. Tato pozice je skutečně velice odvážná. My v parlamentu se tomuto tématu ve výboru Libe a ve výboru krim vědujeme již dlouho a jak jsem již řekla, přeju mnoho štěstí paní Makovej a plně ji podporuji. Děkuji. Děkuji paní Matěje, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem podotknout několik věcí, které v podstatě již řekla paní Matěje a paní Borsellini. Chtěla bych nejdříve poděkovat Monice, protože vytvořila pro parlament skutečně dobrý základ. Budeme skutečně moci postoupit eh, ve věci konfiskace výnosů z trestné činnosti a její, jejich dalšího použití. Myslím si, že všichni Moniku skutečně podporujeme a jsem velice ráda, že Rita Borsellino řekla to, co řekla. Eh, v Itálii již dlouho vedeme tuto debatu, ale že to řekla rovněž Veronik, tak to znamená, že tento parlament skutečně konečně dělá pokroky a že si uvědomuje, jaké jsou pravé problémy. E, vítám, co učinila dosud komise. Komise se skutečně tohoto tématu udělala. I rada, a to již během španělského předsednictví, se vyslovila velice jasně. Nesmíme ale dělat kroky zpět. Já jsem slyšela od komise dvě věci, které si odporují. Komise řekla, že jak si pokulháváme za dobou a současně řekla, že je třeba, abychom byli opatrní, abychom tam měli právní záruky. To je sice pravda, ale nesmíme dopustit, aby ten návrh byl rozředěn a rozmlžen. Samozřejmě ztratili jsme roky, dokonce de- celá desetiletí a organizovaný zločin je i nadále činný a hromadí majetky a bohatství. A tyto majetky nepatří konkrétním občanům. To jsou majetky 500 milionů obyvatel a 27 členských států Evropské unie. A proto bych eh, tě chtěla, Moniko, poprosit, aby si znovu zvážila, jestli si skutečně ty pozměňovací návrhy stáhnout, protože Libe a Krym, oba dvě výroby by měly pracovat ruku v ruce, ne proti sobě, protože zločinci se někdy smějí tomu, eh, s čím někdy přijdeme, když to potom znovu stáhneme. Ještě dvě poznámky. Jsem poněkud zklamána a vyjádřila jsem to i vůči komisi a ráda bych to tady zopakovala. Zklamaly mě dvě věci to, co je důležité na návrhu komise, je určitý typ zřeknutí se. Komise se vzdala toho, zřekla se toho, eh, přijít s návrhem nařízení o vzájemném uznávání rozhodnutí o konfiskaci výnosu. Kdy konečně přijde takový návrh? Chybí nám také předpisy, které se týkají určování toho, co se bude dělat s těmi výnosy, které byly konfiskovány. Parlament jasně řekl, jakou pozici zastává a co pro nás musí být základem. Jako předsedkyně výboru Krym a stínová zpravodajka budu pracovat na tom, aby text ze zde na výboru Libe byl skutečně kvalitní. A chci říct, že konfiskace výnosů z trestné činnosti od identifikace až po tu skutečnou konfiskaci musí toto probíhat efektivně. Nesmíme nechat členským státům nějaký prostor pro interpretaci. Komise říká, že jistý návrh je příliš daleko, že existují třetí osoby, které jednají v dobré víře. Já jsem ještě nikdy nezažila takovou tu třetí osobu, která by jednala v dobré víře. Pokud vás to zajímá, zvu vás na naše slyšení ve výboru Krym. Budeme tam mít odborníky ze soudnictví a z dalších oblastí, které, kteří nám přesně vysvětlují, jakým problémům stále čelí, s jakými problémy se potýkají. A pouze opakuje to, co řekla Rita. Veškerá ochrana opatření a právně státní záruky pro obviněné. To naprosto podporuji, je třeba chránit obviněné, ale prosím, nezapomínejme také na to, že nám jde zejména o práva oběti. Děkuji. Tempo, la questione del tempo. Prosím, dodržujte časový harmonogram, nemáme příliš mnoho času. Naplánovali jsme si na tento bod půl hodiny a ještě bude muset vystoupit i komise a pak také ředitel Europolu. Nyní pan Dejon, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. No, musím říci, že tato dnešní diskuze není příliš eh, uspokojivá a tady mám tendence spíš stát na straně Evropské komise. Mám na komise celou řadu dotazů, já doufám, že mě komise sleduje. Tento výbor, výbor pro občanské svobody, eh, žádal dodržování dvou zásad eh, subsidiarity a zásady proporcionality. Máme proto oporu ve smlouvách, takže to je v pořádku. Komise tak eh, učinila. A když si přečtu zprávu komise, tak vidím, že subsidiarita byla pečlivě prověřena. Vidím tam celou řadu s tím souvisejících informací, s tím související návrhy, přidaná hodnota a tak dále. Moje první otázka na komisi tedy se mm, týká eh, vazby na dopadovou studii. Vy odkazujete na obecné informace, ale nikoliv na konkrétní dopadovou studii, na konkrétní posouzení dopadu. Takže o to bych vás poprosil, zda nám ho můžete poskytnout. A pokud jde o zásadu proporcionality, i tu za komisi pečlivě vysvětlujete, proč některé věci navrhujete, jiné zase nenavrhujete, ačkoliv tady kolegové v parlamentu je požadují. Ale Vysvětluje to, vysvětlujete to judikaturu Evropského souda, soudu pro lidská práva, ale kromě jednoho konkrétního případu tam není odkázáno na další konkrétní rozsudky. Přitom ty jsou v této oblasti velice důležité. I GUE NGL eh, chce bojovat proti organizované trestné činnosti. Nechceme, aby pachatelé eh, si ponechávali výnosy z trestné činnosti, ale zároveň tady stojíme eh, před takto rozsáhlým, obsáhlým návrhem, dalekosáhlým návrhem paní zpravodajky a je pro nás těžké posoudit, zda všechny tyto návrhy jsou ještě stále v působnosti Evropského dvu, soudu. Paní zpravodajka zmínila jeden konkrétní eh, rozsudek, kde vypadalo, že hrozilo, že výnosy z trestné činnosti budou použity pro další trestnou činnost a z toho vycházel eh, soud. To riziko uznal jako dostatečně vysoké a tudíž přistoupil ke konfiskaci. To je tedy jeden konkrétní případ, ale jinak celkově eh, se těžko v tom orientujeme a eh, těžko je pro nás eh, posoudit, jak ta situace vypadá, proto bychom byli rádi, kdyby komise jmenovala více konkrétních rozsudků. A druhý postřeh se týká kolegů zde v stále. Já jsem Eh, byl na zasedání koordinátorů, kde se hovořilo o tom, že třeba mít eh, stanovisko agentury pro základní práva právě, protože ta problematika je nesmírně komplikovaná. Eh, Moji kolegové stínové, stínoví zpravodajové ale žádají více, už nemluví o tom, že bychom se vyžádali expertní stanovisko. A tak já tady nevím, eh, jak ta situace vypadá. Vedeme tady diskuzi jménem jednotlivých politických skupin nebo jednotlivých eh, poslanců. Pro mě je to opět důležité, protože jinak můžeme skončit s textem, se kterým budou spokojeni stínoví, zpravodajové, ale celkově ho náš výbor odmítne takže si myslím, že bychom neměli nic uspěchat, postupovat opatrně. Já jsem jinak spokojen s nabídkou paní zpravodajky například omezit eh, tu působnost, jak navrhuje komise na organizovanou trestnou činnost, protože to byla jedna z důležitých věcí. Pokud rozšíříme působnost, tak budeme potřebovat další posouzení dopadu, abychom prokázali, že rozšíření působnosti je v souladu se zásadou subsidiarity. A takové posouzení dopadu provedeno nebylo. Hm, také je tady další věc. Paní Makovej říkala, že by to mělo být eh, možné. Kdyby bylo možné tedy prověřit společně eh, s pomocí komise a agentury pro lidská práva stávající judikaturu, tak si myslím, že náš výbor nakonec eh, by podpořil tento důležitý dokument, který je v souladu s mezinárodními standardy pro lidská práva. Děkuji. Děkuji, pane Dione. Já jsem se všiml, eh, eh, že pan Fano se také eh, hlásil o slovo. Paní Fano se hlásila o slovo. Chcete na to ještě reagovat? Tak jenom stručně, no velice stručně. A Pan de Jong. Nejsem tak zcela srozuměna s tím, co řekl. Já jsem stínová zpravodajka za frakci ALDE. Pokud někdo má nějaké přání, pokud by mělo být eh, vypracováno stanovisko nebo několik různých stanovisek, tak to není problém. My víme, co v tomto případě učinit. Toto je pozice stínových zpravodajů, nejenom má osobní pozice. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád něco k tomu podotkl. Ten přístup, který se zde zvolil, je zcela správný a musíme se vydat tímto krokem, tímto směrem. A myslím si, že naše kolegyně Monika Makové je velice angažovaná v této věci a že to velmi obdivujeme a je to velice dobré. Ale bohužel předtím kvůli tomu, že se tady zpracovává v parlamentu tolik různých zpráv a témat, tak jsem bohužel neměl čas eh, tím intenzivně dlouho zabývat, ale rád bych poukázal na několik věcí, které bych rád ještě prodiskutoval bilaterálně s paní spravodajkou. Momentálně bych řekl, anebo chci, eh, spíše bych řekl, že vždy jsem zastává ten názor. Pokud na evropské úrovni opravujeme něco v oblasti trestního práva, musíme být velice opatrní, protože trestní právo v členských státech se vyvíjelo po staletí a to jak v rámci správního, procesního práva, tak v rámci jednotlivých ehm, trestních činů. Proto si nejsem jistí, že to, co se zde, to, co se zde navrhuje, eh, vlastně vůbec ehm, jak si pasuje do těch eh, právních struktur a zejména určité zásady, které máme také ve zprávě z vlastní iniciativy pana de Jonga, pravděpodobně nebudou moci být eh, zohledněny. To je můj spontánní dojem a proto jsem chtěl opravdu říci, abychom byli opatrní v rámci určitých zásad, zda vůbec eh, jak si budou mož proveditelné. Například články článek, eh, který obsahuje zásadu ne bis in idem. Tam bychom měli být také velice pozorní. Dále právo, které se týká majetku a také hranice, ústavně právní hranice, to je také velice citlivé. A pokud tam máme promlčecí lhůty, tak si musíme dobře zvážit, jak to souvisí se zásadou právní jistoty a právního míru. Či například zásada presumpce neviny. Myslím si, že tyto zásady, které eh, tam máme uvedeny eh, a které zastáváme zde v parlamentu, že je musíme velice pečlivě zvážit a pokud tam budou ještě nějaké obavy, tak se tomu musíme věnovat. Například obavy z hlediska státoprávního. Eh, nemůžeme, já například souhlasit s tím, že tam, kde stát jako takový se dostává se vydává negativním směrem, to se mi nelíbí. Já opravdu jsem totálním obhájcem systému právního státu, jinak budeme zažívat situace, jak jsme to zažili v Rumunsku, kde došlo k naprosté své voli. A právě v oblasti trestního práva bychom se opravdu měli držet jistých zásad a dbát o to, aby to, co my tedy navrhujeme, vždy bylo v souladu s těmito zásadami. Děkuji. Prosím stručně, nemáme mnoho času. Děkuji, pane předsedo. Ve vysvětlujícím eh, prohlášení je řada států, které už zavedly eh, legislativu pro konfiskaci bez eh, rozsudku. Já chci zdůraznit, že i Chorvatsko zavedlo pravidla o efektivním využíváním rozšířené konfiskace a konfiskace bez odsuzujícího rozsudku, pravidla, která umožňují konfiskaci výnosu a konfiskaci výnosů převedených na třetí strany. Děkuji. Děkuji za, to, za stručnost především. Eh, pan Pribe eh, se ještě hlásí o slovo, chce pravděpodobně vysvětlit eh, některé otázky, které zde zazněly. Děkuji, pane předsedo. Budu se také snažit o stručnost. Děkuji všem za vystoupení. Myslím, že toto není nějak krotký návrh. Já jsem jenom vyzýval k určité obezřetnosti v rámci některých otázek, otázek a ty otázky, kde musíme být obezřetní, jsou ty otázky, kde jde o sankce vůči lidem, které kteří nebyli odsouzeni, anebo eh, vůči třetím stranám. Jak jsem řekl, my si musíme uvědomit, že toto téma mnohem více než jiná témata trestního práva, se kterými jsme měli ve výboru co dočinění, e, obnáší velice rozlišné tradice trestního práva v členských státech. V některých členských státech je zcela nemožné zabavit majetek, pakliže to e, se to neděje po eh, odsouzení eh, pachatele. Takže tento postup skutečně je velice odvážný. My si musíme uvědomit, že členské státy toto asi řeknou na radě sami za sebe, ale uvědomme si, že v některých trestně právních tradicích, v některých členských státech je toto naprosto revoluční návrh, zatímco v jiných členských státech to může pouze reflektovat eh, aktuální stav právní úpravy. Eh, článek 83 smlouvy podle nás umožňuje harmonizaci eh, trestního práva v návaznosti na ty trestné činy, které jsou obsaženy eh, na tom výše zmíněném seznamu ale a patří sem i organizovaný zločin, což je široký pojem a nezabraňuje to členským státům, aby šli i nad rámec a e, podsunuli tam i jiné trestné činy. My doufáme, že jakmile tato právní úprava bude schválena na evropské úrovni, že to vlastně e, umožní e, i potom podsunout další trestné činy, které nespadají do kompetence Evropské unie. Já sdílím stanovisko, že náš návrh je ještě neúplný v tom smyslu, že Eh, bychom eh, tam měli ještě eh, přidat justiční spolupráci. Děkuji vám za tu připomínku a naši partneři a komise na tom pracuje. Eh, studie o hodnocení dopadů také přijde, eh, to je panu Jangovi a my jsme skutečně velice eh, pečlivě zkontrolovali rozměr základních práv v návaznosti na tuto práci a spolupracujeme s naším oddělením pro základní práva na DG Justice. Nejsem si jist, jestli máme ještě konzultovat agenturu pro základní práva. Nevím, jestli by to mělo nějakou přidanou hodnotu. Možná, že by nás to spíše stálo čas. Co se týče principu subsidiarity, ten vždy zkoumáme, jsme si vědomi toho, že tady je určitá citlivost ze strany členských států, co se týče harmonizace v oblasti trestního práva, ale přece jenom se domníváme, že jde o naléhavou a velkou potřebu eh, zákonodárně činit eh, v rámci členských států na toto téma. Děkuji. Děkuji paní Makovej. Děkuji, vážení kolegové, děkuji také komisi za velice zajímavé příspěvky do diskuze. Vyjádřila bych se eh, k těm zmíněným záležitostem. Pokud je o působnost, tak je evidentní, že chcete zůstat u současného návrhu. Z právního hlediska, pokud to bude v pořádku, tak ani já nebudu proti. My jsme včera začali diskutovat eh, o této věci s právní službou a ty počáteční diskuze naznačují, že nemůžeme jít nad rámec článku 83. Pokud by to bylo možné, eh, tak eh, ano, já budu souhlasit s tím stávajícím zněním. Někteří z vás eh, hovořili o tom, že se nepřejete tu možnost konfiskace v občanskoprávních případech ani v momentě zproštění viny. Můžeme o tom diskutovat, zkontrolovala jsem to, vím, že jsou tady určité rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Uvidíme, jestli jsou tady e, případy, které tuto možnost prokazují, a, nebo ty, které nikoliv. Prověřím to, prověřím ty případy zproštění viny a předložím tomu nějaký návrh. Pokud jde o majetku třetích stran, tak e, zde zastávám názor, že vlastně souhlasím s těmi, kdo si vzali dnes slovo a nesouhlasím s tím, co říkala komise. Znovu bych odkázala na odůvodnění, které uvádím ve své zprávě, když navrhuji vyškrtnout všechny tyto okolnosti, které omezují konfiskaci majetku třetích stran. Myslím, že je jasné, že pokud člověk dostane majetek eh, zadarmo nebo za cenu, která je pod tržní hodnotou, tak eh, že je možné, že vznikne eh, podezření týkající se původu takového majetku. A pak není potřeba znovu a znovu toto ze strany státu dokládat a prokazovat. Druhá věc, chtěla bych říci, že jsou tady členské státy i jiné země, kde um, ta právní úprava je jiná, kdy se eh, řeší jenom otázka um, prostředků, ale není koliv jejich původu. A pokud eh, člověk postupuje v dobré víře jakožto třetí strana, tak potom takový člověk může uh, řešit ten problém s tím původním člověkem, od kterého majetek získal a není to problém, do kterého by byl zapojen stát. Stát jenom získává zpětně prostředky získané z trestné činnosti, ale pokud někdo byl velice naivní a nevěděl, nedokázal posoudit, že určitý majetek, který nabývá, je stresné činnosti, problém může vyřešit prostřednictvím občanskoprávního řízení eh, s tím prodávajícím, od kterého majetek získal. Takže jinak eh, vidím, že eh, si všichni rozumíme a souhlasíte, takže ten text můžeme nechat tak, jak je. A poslední věc, eh, co se týče konzultování agentury pro základní práva, tak tady souhlasím s Evropskou komisí, že to potřeba není, protože by to jenom celou věc pozdělo. Zopakuji tedy ještě jednou, že můžeme skonzultovat judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a to je mnohem důležitější než jakékoliv stanovisko, které bychom mohli dostat z agentury pro eh, základní práva. A tak nevidím důvod, proč bychom měli o toto stanovisko žádat tyto žádosti se objevují u různých problematik, ale myslím si, že vždycky, když skonzultujeme jednu stranu, tak to znamená, že bychom měli skonzultovat i druhou stranu, například v tomto případě donucovací orgány. Takže já takovouto konzultaci agentury nepodporuji, myslím, že proto není žádný dostatečný důvod. Evropský soud pro lidská práva vychází eh, z jurisprudence, pokud máme k dispozici jeden případ, jeden rozsudek, tak i tak je to dostatečné. Ten případ byl rozhodnut na základě určitých faktů a je možné z toho eh, tedy vyvozovat určitý závěr. Pokud máme k dispozici takovou to legislativu, zákon, ten je eh, řešen u soudu, kde má pachatel eh, možnost se, se hájit, tak myslím, že je vše v pořádku. Děkuji. Děkuji, takže to byla tato diskuze k tomuto bodu a můžeme postoupit dále. Máme asi 20-minutové spoždění, za které se omlouvám, ale doufám, že u tohoto druhé, dalšího bodu to spoždění doženeme, abychom byli včas připraveni na jednání s ředitelem Europolu. Takže nyní bod 23 jde o pracovní dokument útvaru Komise o přeskumu Evropského programu pro kritickou infrastrukturu EPCIP. Evropská komise vydala v červnu letošního roku svůj pracovní dokument, který se týká tohoto tématu, tedy přeskumu Evropského programu pro kritickou infrastrukturu a my si komisi za okamžik vyslechneme. Já doufám, že ta prezentace bude stručná a pokud někteří poslanci budou chtít se k věci vyjádřit, samozřejmě možnost budou mít. Takže nejprve zástupce Evropské komise, pan Krasing, pan Kristian Krasing a pan Olivier Laux. Takže pan Laux má slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, skutečně telegraficky vysvětlil, o co nám jde, pokud jde o ochranu kritické infrastruktury na evropské úrovni, čeho jsme doposavat dosáhli a o jakých dalších krocích teď uvažujeme. Pokud jde o ochranu kritické infrastruktury, jedná se o věc poměrně novou, pokud jde o bezpečnostní politiku Evropské unie. V podstatě počátky vidíme v roce 2006, je to skutečně doba velice nedávná a jak jste sám říkal, ten program EPCIP, Evropský program pro kritickou infrastrukturu, je komplexní program, který se stává e, z několika složek. Jednou takovou složkou jsou legislativní nástroje, konkrétně směrnice, která se věnuje e, zjišťování a ochraně e, významné přeshraniční kritické infrastruktury. Tato směrnice je doplněna čtyřmi doprovázejícími opatřeními. Jedno je, z nich je webový nástroj pro provozovatele a členské státy a evropské úředníky prostřednictvím jehož si mohou eh, všichni vyměňovat eh, informace o kritické infrastruktuře. Je to takzvaná síť CIVIN. Kromě toho existuje konkrétní finanční program, který má podporovat pilotní projekty a výzkum, pokud jde o ochranu kritické infrastruktury. Pak je tady určitá vnější mm, dimenze a to je náš mm, živý aktivní dialog se Spojenými státy a Kanadou v této věci. A dále je tu program, který má posilovat povědomí eh, o ochraně této infrastruktury na národní úrovni. Program EPCIP už funguje 6 let a teď je na čase program revidovat. Pokud jde o zákonnou revizi, legislativní revizi, tak ta se týká čistě té směrnice, ale v zásadě e, zasahuje celý ten program. Takže e, v kostce je to tak, že e, došlo k posouzení a to najdete včetně odůvodnění a vysvětlení v tom dokumentu, který jsme v červnu vydali. A to posouzení eh, vyznívá tak, že tento program a směrnice zatím nepřinesla očekávané výsledky. Pan předseda přerušuje řečníka. Ještě jednou vás prosím, vážení kolegové, eh, pokud eh, se chcete popovídat, když nám tady komise vysvětluje, určité záležitosti bude lepší buď to být potichu, nebo se odebrat mimo tento sál. Zástupce komise, děkuji pane předsedo. My se tady domníváme, že tato směrnice nepřinesla očekávané výsledky. Omezuje se v podstatě na dvě oblasti. Jsou tady různá kritéria a mechanismy, které vedly členské státy k tomu, že posuzovali pouze národní kritickou infrastrukturu a bez toho, aniž by eh, se zamýšleli nad tím, jak se může taková ta, takováto infrastruktura dotknout eh, jiných členských států a jenom v případě 14 mm, infrastruktur eh, se dospělo k názoru, že se jedná o přeshraniční evropskou kritickou infrastrukturu a to v oblasti energetiky a dopravy. Ale přitom všichni dobře víme, že ta vzájemná provázanost eh, se dotýká jiných oblastí, finančního sektoru, zdravotnictví, celého hospodářství. Například pokud by došlo k výpadku elektrické energie, tak jako tomu bylo ku příkladu v roce 2006, tak samozřejmě to má dopad na finanční trhy, dopravu, zdravotnictví, na leteckou dopravu. Takže se domníváme, že se nám nepodařilo přesně tu, eh, eh, tu směrnici zacílit. Další složky toho programu přinesly zajímavé výsledky. Vedeme například pravidelný dialog se Spojenými státy a Kanadou, to je velice slibné. Vyzměňujeme si informace o osvědčených postupech eh, s těmito zeměmi a možná tak vznikne určitý soubor transatlantických nástrojů k ochraně kritických evropské infrastruktury. Dochází skutečně k výměně praktických zkušeností, jak eh, identifikovat eh, takovou infrastrukturu, jak jim eh, chránit, jak být v kontaktu s provozovateli infrastruktury a tak dále, tak dále. Pokud jde o finanční program komise, tak ten program CIPS ne, využil veškeré finanční prostředky, které byly k dispozici. Podrobnosti k tomu najdete v našem dokumentu. Takže tak vypadá ta situace dopostavat eh, a člověk celkově tedy eh, může udělat takový závěr programu EPCIP, eh, že by bylo možná dobré se znovu na tento program podívat, revidovat ho a to je také naším cílem. Chceme představit komplexní návrhy na začátku roku 2013. Možná, že od některých opatření úplně opustíme, jiná pozměníme, ale ta podstata zůstává stejná. Potřebujeme evropskou kritickou infrastrukturu ochránit před eh, riziky zničení či poškození. To je podstata a ta zůstává. V tuto chvíli o tom tedy uvažujeme tak eh, a berte to prosím vás zatím jako určitou úvahu nebo úvahu o teprve probíhající práce, která ještě neskončila. A my se tedy zatím zaměřujeme na následující témata, pak už bych to uzavřel, pane předsedo. Chtěli bychom přejít od identifikace kritické infrastruktury spíše identifikaci a posuzování eh, vzájemné provázanosti kritické infrastruktury v Evropě. Takže bychom přešli od čistě sektorového přístupu přístupu horizontálnímu, který by byl bližší praxi, kde budeme uvažovat o vzájemné provázanosti, když dojde někde k selhání eh, výpočetní techniky, například v dopravě, ve zdravotnictví, v energetice. Má to nějaký dopad na kontinent a jaký takový dopad eh, bude? To je jenom jeden příklad eh, za všechny. Takže budeme eh, posuzovat tu kritičnost a vzájemnou provázanost infrastruktury. Eh, chceme se zaměřit také na posuzování rizik a řízení rizik. Zamyslet se nad tím, s jakými riziky se můžeme potýkat, jak tato rizika zmírnit. To dále může vést tomu, že bychom chtěli zpracovat opatření na přípravu na takováto rizika, což může zahrnovat různá školení, cvičení, nácviky, eh, simulace a tak podobně. A následně chceme uvažovat také o reakci Evropské unie. Pokud by vše selhalo, všechna prevence by selhala, co bychom udělali na úrovni evropské, národní, místní. A O tomto všem teď vedeme eh, diskuze s našimi eh, kolegy v, v komisi, mluvíme o opatřeních, která by bylo možné použít eh, v případě nějaké významné katastrofy, havárie a tak podobně. A poslední věc, ta se týká právního aspektu. Celý program EPCIP, tak jak byl koncipován v roce 2006, eh, se schvál, byl schválen jednomyslně na, na základě bývalého článku 308 eh, a to změnila Lisabonská smlouva. Teď máme už konkrétní opatření v článku 196, které se, který se týká občanské ochrany a nejde nám tady ani tak o legislativní e, zesouladění nějakého právního rámce, ale spíše jde o to, že tento nový článek otevírá prostor pro vznik evropské platformy a spolupráce mezi evropskými úřady, národními úřady a provozovateli takovéto infrastruktury a umožňuje tak zajistit větší míru ochrany. Takže se chceme zamyslet tímto novým, nad tímto novým právním aspektem a podle toho celý systém upravit. Děkuji komisi za prezentaci pracovního programu. Chce se někdo teď vyjádřit? Někdo z kolegů? Nikdo se nehlásí o, slovu, o slovo. V tom případě vám děkujeme za prezentaci tohoto programu o ochraně kritické infrastruktury. A teď tedy máme možnost zahájit podle časového harmonogramu přesně bod číslo 24, bod týkající se Europolu, pracovní program hodnocení a kyberkriminalita. Vítám Roba Wainwrighta, ředitele Europolu. Jsme rádi, že jste mezi nás přišel. Pane Wainwrighte, a účastníte se této společné debaty o Europolu a kyberkriminalitě. Víme, že komise se v nadcházejících měsících chystá připravit návrh pro Europol. Očekává se, že to bude jeden z elementů pracovního programu Komise pro oblast vnitra. Tento dokument očekává pracovní program, který eh, navrhla komisařka Malstrémová. A v přípravě tohoto návrhu probíhá i e, dialog mezi ředitelem Europolu, pana, panem Wainwrightem a on nám teď v rámci 15 minut představí pracovní program pro rok 2013, studii o vnějším hodnocení a metodologii. Po jeho prezentaci bychom dali slovo zase ještě panu Príbemu, řediteli, eh, pro, eh, řediteli v DG Security, který nás seznámí eh, s stavem prací ohledně návrhu Europolu a o novém Evropském středisku pro kyberkriminalitu, které právě vzniklo. Jaká je tedy strategie v boji proti kyberkriminalitě takže teď dáme slovo panu Wainwrightovi na 15 minut. Potom bude diskuse. Jak jsem pochopil, pan Wainwright má PowerPointovou prezentaci, kterou nám spustí. Je všechno připraveno? technika připravena. Běží všechno v pořádku? Pokrač, potřebujeme několik málo minut na technickou přípravu. Děkuji vám za trpělivost. Of course. Of course. Let's hear from Mr. Wainwright the introduction of his presentation. You got the floor. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mezi tím, co čekáme, několik poznámek úvodem. Nejprve chci samozřejmě poděkovat předsedovi a všem poslancům tohoto výboru za pozvání. Poskytnu obecný přehled o nejnovějším vývoji v Europolu. Chci informovat eh, tento výbor o novém návrhu nařízení pro Europol v nadcházejících měsících a také, co se týče dalšího vývoje, který je pro Europol důležitý, včetně plánu na eh, zřízení Evropského střediska pro boj s, kyber, s kyberkriminalitou. Já teď budu hovořit o specifických strategických cílích, které jsme si stanovili v pracovním programu eh, pro rok 2013. Pohovořím i o některých dalších faktech. Poslanci tohoto výboru byli vyzváni k návštěvě eh, Europolu eh, v listopadu do nové centrály v Hágu. Doufám, že mnozí z vás využijí této příležitosti. Myslím, že to bude dobrá příležitost se lépe seznámit s naší prací. Úlohou Europolu je podporovat evropské vynucovací orgány a představuje platformu pro výměnu znalostí a analýzu eh, trestních informací k dosažení bezpečnější Evropy pro všechny evropské občany. Tento úkol plníme ve stále náročnějším a složitějším prostředí za přítomnosti skupin krim, eh, organizovaného zločinu a zároveň eh, ve světle ekonomické krize. A to znamená, že máme neměné nebo snížené zdroje. Eh, Boj s organizovaným eh, zločinem eh, v dobách eh, ekonomických úspor je, náro, je náročný a nutí nás to ke stále efektivnější, účinnější organizaci a stále více se musíme zaměřovat na naše klíčové činnosti. Pracovní program na rok 2013 tedy stanoví rámec, který nám umožní zefektivnit práci Evropského policejního úřadu. Prostředí je stále složitější. Já jsem často byl na tomto výboru a i na novém výboru Krim o moderních projevech organizovaného zločinu, který je stále globálnější ve svém rozsahu. Skupiny organizovaného zločinu jsou stále dynamičtější, podnikavější, flexibilnější a nyní i vysoce mobilní eh, bez hranic v Evropské unii. Investují do mnoha eh, různých druhů trestné činnosti a umyslně směšují legální a nelegální činnosti. Také kombinace etnických a národních eh, hranic eh, má za následek to, že i africké organizované zločiny nyní, nyní využívají možnosti Eh, najímat evropské eh, občany k cestám do Ameriky, k eh, obchodu s kokainem. Na internetu zase vidíme, že tato výpočetní technologie značně usnadňuje šíření a postup organizovaného zločinu. Máme tady určité odhady globálních nákladů na kyberkriminalitu, máte to před sebou. Většina eh, těch eh, odhadů je z soukromých zdrojů. Já jsem vždy poněkud obezřetný. Eh, je mi líto, že nemáme spolehlivější odhady na základě proběhnutých výzkumů. Myslím, že ve vládním sektoru bychom toho měli dělat více, abychom lépe chápali dopad kyberkriminality a organizovaného zločinu celkem. Eh, prozatím vidíme minimálně to, že jde o obrovský biznis, který stále narůstá. V mezidobí je stále větší poptávka po našich službách. V roce 2011 eh, jsme eh, podpořili více než 27 mm, mm, operací v přeshraničních případech, 17% nárůst. Letos očekáváme další nárůst o 22%, což je tedy velký nárůst v poptávce po našich službách mezi orgány činnými trestním řízení. Tady to máme vyjádřeno i jinak. Tady je množství průzkumných informací, které dostáváme do naší databáze. To jsou naše analytické pracovní soubory, Tady máme 20 samostatných projektových oblastí a vidíte e, značný nárůst od roku 2008 do roku 2012. Skoro se násobil roční nárůst těch zpravodajských informací členských států. To všechno pro nás znamená mnohem více práce, více informací pro naše analytiky, které musí spolupracovávat. Spoluprac- ale nedošlo k žádnému nárůstu počtu analytiků, které v Europolu máme, takže eh, analytici musí zvládat stále více práce a eh, vynucuje si to mnohem efektivnější řízení našich vnitřních zdrojů. Eh, jinak zase vyjádřena výměna informací, celkové toky a objemy informací přes kanály Europolu a vidíte zde, že to množství analytické práce, které eh, provádíme interně, vede také eh, k většímu počtu eh, operativní podpory, které členským státům podporujeme. Máme takzvaný mobilní, mobilní kancelář, kde naši experti se dostaví na místo činu a pomáhají se zvláště složitými vyšetřovacími postupy. Oni sami nemají nemají žádné e, sice vyšetřovací pravomoci, ale přesto mohou expertně pomoci. Takže značný nárůst zvlášť od roku 2009 v množství práce, které dělá, kterou odvádíme v terénu. Zvláštní nárůst za poslední e, rok je práce e, týmu společného vyšetřování za, od roku 2011 a to díky nové důležité legislativě, která nám pomáhá bojovat s organizovaným zločinem. Vidíme konečně, že členské státy využívají schopnosti a možnosti eh, těch společných vyšetřovacích týmů mnohem častěji a to díky eh, značné propagaci ze strany komise, to, že komise také eh, financuje a umožňuje využívání těchto týmů a společně s tím i mnohem větší Eh, ochotu Europolu a Euro, Eurojustu eh, v těchto případech poskytnout spolupráci. Úkoly a odpovědnost eh, Europolu také plynule narůstají v posledních letech a sem spadají, spadá i nový cyklus politik. Tady bylo schváleno 8 priorit ze strany Rady a tady sehrává Europol úlohu, kdy pomáhá koordinovat provádění operačních plánů, které vyplývají z těchto priorit, ale také poskytuje zásadní strategické dokumenty pro tento celý cyklus politik, což je eh, odhadování nebo hodnocení závažné organizované trestné činnosti. První takové hodnocení vyjde v březnu příštího roku. Zvýšená operační Eh, činnost za eh, doby, kdy se výše zdrojů nemění. To je eh, podobná situace jako ve většině členských států, takže si nemůžeme stěžovat, ale je to realita, která na nás doléhá stále více při naší práci. Co tady Europol dělá pro řešení těchto výzev? My se chystáme dospět k dalším úsporám a s efektivněním, zvláště v tom eh, tedy cyklu politiky. Toto jsou hlavní prvky našeho programu na rok 2013, které prozatím schválila naše správní rada a i komise. Tady vidíte, co se týče úspor, už v roce 2011 jsme zavedli takové obecné úsilí úspor. To ku příkladu vedlo eh, k schválení nové strategie pro lidské zdroje eh, eh, k, a vedlo to už k pětiprocentnímu snížení, snížení nákladů na cestovné, na překlady, Zlepšilo to také efektivitu našeho správního řízení, snížení počtu schůzek vedení ze 6 na 4 každý rok a také došlo k intenzivní reorganizaci to přes léto a to za účelem, abychom tedy vlastně vzali v úvahu zřízení toho nového střediska, jak jsem o něm hovořil, a také jsme snížili počet eh, funkcí vedoucích o asi 20 v Europolu. A mezidobí také eh, zvyšujeme efektivitu našeho, našich procesů řízení, také efektivnějším zpracováváním zpravodajských informací. Zavedli jsme eh, novou koncepci pokročilých pracovních souborů a Zlepšili jsme spolupráci mezi jednotlivými odděleními a jednotkami, což vede eh, k významné synergii práce, protože eh, jsme svědky stále větších synergií a propojení různých eh, aspektů trestní činnosti, tak i my musíme zareagovat v pružnějším a operativnějším prostředím v naší práci zlepšená strategická spolupráce i v návaznosti na soukromý sektor, zvlášť co se týče naší eh, práce v oblasti kyberkriminality. Eh, také se zlepšujeme, co se týče eh, zpravodajské práce v oblasti finanční, tak abychom dokázali lépe zabavovat výnosy z trestné činnosti a více spolupracujeme i s dalšími agenturami, jako je třeba Interpol. Na dalším hlavním cílem pro příští rok je podpora Eh, operací, které jsou provázány s těmi osmi hlavními hrozbami trestné činnosti v tom eh, cyklu politik. Musíme zajistit, že, se, že budeme zaměřovat eh, naši operativní podporu zvláště na tyto hlavní prioritní hrozby a teď už pracujeme pilně na prvním hodnocení hrozeb ze strany organizovaného zločinu. Někteří poslanci tohoto výboru se eh, Europolu eh, dotazovali na dopad nové metodologie SOCTA. Eh, nám se podařilo metodologii značně zlepšit tak, aby vznikl robustní, vznikla robustní sada závěrů v této oblasti. Ta metodologie SOKTA sama o sobě je eh, zveřejněný dokument, který vznikl i za účasti eh, odborníků a, eh, a, a univerzit členských států a jejím cílem je analyzovat povahu a hrozbu skupin organizovaného zločinu jako takových, ale i aktivit, za které jsou odpovědné. Nová metodologie tedy je lepší než cokoliv, co jsme měli eh, v minulosti a přinese jistě i lepší výsledky. Jinak také se budeme snažit eh, posílit naše klíčové možnosti tím, že zmodernizujeme systém analýzy, vypracujeme silnější skenovací schopnosti, tak abychom mohli poskytovat eh, orgánům v členských státech i parlamentu lepší informovanosti, co se týče nových, nově se objevujících hrozeb eh, pocházejících z, trest, z organizované trestné činnosti. A máme také Siena, eh, tedy nový nástroj, který využívá intenzivně řada členských států. Když se podíváme do budoucnosti, a zvláště na nové nařízení pro Europolu. Jak víte, eh, komise a eh, správní rada Europolu eh, zadali vypracování nové studie, to vypracovává RENT a prozatím jsou hotová hodnocení, jejíž účelem bude informovat komisi o stavu aktuálním tak, aby mohla lépe pracovat na tom nařízení. Eh, ty informace a dokumenty byly eh, eh, zveřejněny v červnu a myslím, že i vy jste dostali takové exekutivní shrnutí celé té zprávy. Tam z toho vyplývá, že hodnota práce Europolu pro členské státy je stále významnější, ale obsahuje i určitá doporučení, tak aby Europol byl v budoucnu účinnější. Já mohu poukázat na jenom některé z nich. Zvláště chci zdůraznit, že stále ještě úroveň výměny informací mezi členskými státy a Europolem má rezervy. Eh, jsou tady ještě veliké rozdíly v objemu informací, eh, jak je jednotlivé členské státy sdílejí s Europolem, také velké rozdíly ve sdílení informací mezi agenturami. I přesto, že jsme značně zlepšili technické schopnosti, pomocí nichž si vyměňujeme údaje, i přesto musíme stále ještě především spoléhat na vůcovské schopnosti těch jednotlivých or- donucovacích orgánů v jednotlivých členských e, státech, aby lépe spolupracovali a myslím, že nařízení by maximálně mělo e, povzbudit e, výměnu informací v budoucnu. Rand také doporučil, aby nové nařízení podpořilo pomocí nových pravomocí společné vyšetřování a eventuálně i poskytlo financování. I to doposud velice dobře fungovalo a e, zdá se, že je to jednou z důležitých oblastí naší práce. Pro zvýšení flexibility zpracovávání informací a, umožň- a k umožnění lepších toků informací je také třeba e, odstranit ty zákonné definice e, takových oddělených systémů toku informací. To je dost odborný, odborný úkol a musíme se snažit zefektivnit jen, nejenom naši schopnost analyzovat více dat, ale zároveň eh, udržet a eventuálně ještě zlepšit robustnost ochrany údajů, které v prostředí našem máme. A konečně chci ještě zmínit, co se týče budoucích vztahů Europolu s parlamentem. My často hovoříme o modalitách, pomocí nichž by parlament mohl získat třeba účinnější prostředky k výkonu svých kontrolních pravomocí vůči Europolu. A já se těším, že nařízení bude nějaké takové články obsahovat, zvlášť co se týče třeba přístupu parlamentu, většího přístupu parlamentu do, e, k některým utajeným dokumentům e, e, Europolu v rámci určitých tedy zvláštních postupů. A Závěrem, eh, pane předsedo, jak asi vidíte, na základě těch poskytnutých informací na tomto slajdu Europol se stále více eh, angažuje na eh, operačních úkolech v členských státech. Mezidobí prostředí, v němž pracujeme, je stále náročnější, takže neustále se snažíme modernizovat naše Eh, schopnosti a možnosti pracovat účinněji a úsporněji, tak jak to dělá každá agentura v Evropské unii. Doufáme, že i nadále budeme moci vycházet z dobré spolupráce s tímto výborem a obecně i s parlamentem, že eh, se Europolu dostane finančních i dalších prostředků k efektivnímu výkonu jeho práce. Těším se eh, na debatu v nadcházejících měsících eh, s radou, komisí i parlamentem ohledně schvalování nového nařízení pro Europol. Děkuji. Mr. Wainwright. Děkuji, pane Wainwrighte. Děkujeme za tuto velice zajímavou prezentaci, která přednesla celou řadu informací ohledně vývoje, který můžeme očekávat ve vztahu k vaší důležité agentuře a pokud jde o boj s organizovanou trestnou činností a spoluprací v Evropě mezi orgány, které prosazují právo. Takže teď bychom se vyslechli komisi. Pan Pribe by měl vystoupit jménem generálního ředitelství pro záležitosti vnitra, má připravenou svou vlastní prezentaci a poté otevřeme diskuzi. Už jsem si všiml, že někteří kolegové se začali hlásit eh, do diskuze. Takže pan, eh, pan Prybe má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost zde krátce vystoupit, pokud jde o návrh nařízení o Europolu. Nechci zde hovořit o pracovním programu pro rok 2013, protože my za komisi tento pracovní program plně podporujeme. Ale co se týče nadcházejícího návrhu nařízení o Europolu, tak eh, celá řada z těch věcí, které jsem chtěl říct, si mohu eh, zkrátit, protože už o ní hovořil pan Wainwright. Komise by chtěla předložit tento návrh ještě v letošním roce. Jak už řekl pan Wainwright, eh, tak jsme si eh, zadali nezávislou eh, studii RAND a tato studie byla založena na konzultaci zainteresovaných subjektů, včetně členských států, členů správní rady, takže si myslím, že máme skutečně dobrou představu o tom, co si lidé myslí, že by bylo možné zlepšit či změnit. A tuto chvíli provozu, provádíme také na komisi posouzení dopadu, pro což můžeme použít jako východisko tu eh, studii RAND. A jak už jsem říkal, předpokládáme, že návrh zpracujeme ještě do konce letošního roku. Chtěl bych eh, v tomto návrhu zdůraznit následující věc. Situace je taková, že bychom chtěli provést jisté úpravy, zlepšit efektivitu práce Europolu jakožto agentury a e, zpracovat e, pravidla vycházející z Lisabonské smlouvy. Musíme mít na paměti, že zde jde o agenturu, která funguje velice efektivně, nejde o situaci, kdy bychom eh, zoufale potřebovali změnit eh, právní základ, protože věci nefungují nikoli. spíše chceme upravit věci, které již nyní fungují poměrně dobře a efektivně. Lisabonizace Europolu, mohu-li to tak říci, tak je jedním z témat, které je pro nás institucionálně velice důležité, jak už říkal sám pan ředitel, tak je tady otázka posíleného dohledu Evropského parlamentu nad eh, Europolem podle článku 88 smlouvy. Tento článek hovoří mimo jiné také o odpovědnosti Europolu nejenom vůči Evropskému parlamentu, nýbrž také vůči národním parlamentům a my jsme k tomuto už na několika zasedáních vedli diskuze a um, chceme zajistit, aby i tato možnost fungovala. Zřejmě také navrhneme, aby se ten současný ro- dohled parlamentu týkal nejenom rozpočtu, ale dalších oblastí, včetně finanční, aby došlo k oddělení pravomocí a rolí, ale nenavrhneme, aby Evropský parlament a národní parlamenty byly zapojeny do každodenního řízení agentury. Pokud jde o lisabonizace Europolu, tak to je pro nás vynikající příležitost jak skutečně z Europolu udělat spravodajské centrum v Evropě. Jsou tu jisté nedostatky, kde by bylo možné práci Europolu zefektivnit a o to se pokusíme. Pan Wainwright eh, mluvil také o tom, eh, že by bylo dobré, aby Europol měl možnost zlepšit eh, svou spravodajskou funkci a tím zlepšit připravenost členských států a jejich vzájemnou informovanost. Tady vyvstává otázka, zda se skutečně jedná o věc, která by znamenala změnu právních pravidel, anebo že zda jde spíše o věc eh, eh, určité změny nastavení procesu, chování a přístupu lidí. Možná totiž není úplně nejlepší eh, prosazovat povinná pravidla, ale spíše usilovat eh, o přirozenější změnu chování zainteresovaných subjektů. Pokud eh, všichni budou skutečně poskytovat Europolu příslušné informace, tak se ta spolupráce přirozeným způsobem zlepší. Také chceme racionalizovat eh, prostředky Europolu, aby se mohl lépe vyměňovat informace s třetími zeměmi, což není jednoduchá záležitost. Musíme opět vycházet ze smluv, kdy se praví, že Europol jakožto agentura již nebude mít možnost eh, sama uzavírat dohody se třetími zeměmi. Měli bychom postupovat běžnými způsoby formou mezinárodních dohod, eh, kdy bude mm, postupovat komise v souladu se svým mandátem a e, do procesu bude zapojena rada a parlament. Pokud je ještě o další věc, to bych naformuloval trošku jednak, že chceme zvážit možnost, aby Europol si vyměňoval informace napřímo také se soukromými subjekty. To dnes možné není, ale v některých oblastech působnosti zejména v oblasti kyberkriminality, se domníváme, že toto je velice důležité, ovšem je potřeba v té souvislosti vyřešit určité mm, obavy týkající se především ochrany údajů. Lepší efektivitu bychom mohli dosáhnout prostřednictvím flexibilnější architektury v organizaci. Europol v tuto chvíli zajišťuje velice dobrou ochranu údajů, to bychom naopak ocenili. Dále za komisi budeme, eh, budeme uvažovat o flexibilnějším eh, řízení informací a zamyslíme se nad ještě dalším možným zlepšením ochrany údajů. A na závěr, pane předsedo, chci říci, že uvažujeme i o horizontální záležitosti, kterou eh, chceme zohlednit v našem návrhu, a to že pokud jde o pravidla týkající se řízení a fungování správní rady, nominace ředitelů a tak dále, tak zde po dlouhé diskuzi komise, komise s radou a parlamentem jsme se rozhodli nastavit harmonizovaná pravidla pro více než 30 agentur, které v tuto chvíli máme, takže dojde k jistým změnám, které se budou týkat rovněž Europolu. Takže takto vypadají naše současné návrhy, které se týkají návrhu nařízení o Europolu. Jenom velice stručně ještě ke středisku, Evropskému středisku pro kyberkriminalitu, což nesouvisí úplně přímo s tím návrhem nařízení o Europolu. Toto je nový mm, nezávislý úkol pro Europol. Vycházíme eh, ze sdělení Evropské komise z března, kdy jsme navrhli Mm, co všichni přivítali, že by Europol měl hostit toto středisko pro kyberkriminalitu. Přípravy proto již eh, probíhají. Teď je třeba ještě zohlednit veškeré rozpočtové potřeby, eh, které souvisejí s tímto střediskem. Pro Europol to není úplně nový úkol navíc že bychom rozšiřovali právní základ, ale je to nový úkol v tom slova smyslu, eh, že to je práce, která si vyžádá určitý rozpočet navíc a to bude eh, tedy vyžadovat eh, možná nějaké rozpočtové úpravy jinde a do toho je potřeba zapojit ostatní instituce a členské státy. Z diskuzí s Europolem, eh, ale můžeme říci, že všechno probíhá zatím eh, správně, pro přípravy probíhají dobře, komise je průběžně informována. Tak to ode mě vše, pane předsedo, děkuji. Děkuji vám, pane Prýbe, za tyto informace o současné situaci, pokud jde o takzvanou Lisabonizaci Europolu. Je to důležitá věc. která je provázaná s Lisabonskou smlouvou, ale co je možná ještě důležitější, je, že nám jde o to postoupit dále a přitom účinně bojovat s nadnárodní trestnou činností. A tady máme tedy odpovědnost prosadit nový návrh a zakomponovat efektivně Europol do té současné konstelace evropských agentur. Takže vyslechli jsme si prezentace ředitele Europolu, pana Wenrighta, prezentaci Evropské komise, pokud jde o lisabonizaci Europolu, z úst pana Pribeho, takže teď předám slovo našim poslancům. Pan Reje Sebera, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše poslední slova, protože ta mě velice potěšila. Chtěl bych poděkovat panu řediteli Europolu za jeho vystoupení. Tato vystoupení jsou pro nás vždy velice užitečná, potřebná a toto se týkalo tedy pracovního programu Europolu. Děkuji za něj, děkuji také panu Príbemu za informace, které nám poslech poskytl, pokud jde o nové nařízení o Europolu. Já bych eh, se dovolil několik drobných poznámek, spíše poznámky než otázky to budou. A moje poznámky eh, by tady byly následující. Jsem velice rád, že mobilní kancelář se stane nástrojem, který bude operativně stále více a více podporován. Já se domnívám, pane řediteli, že to je skutečně velice důležitá věc, která může přispět k tomu, že Europol bude mnohem důležitější a bude mít také lepší kompetence, rozsáhlejší kompetence půjde o zapojení, větší zapojení do eh, například smíšených výborů. To je jedna eh, z věcí. Pak bych se chtěl zmínit o novém evropském středisku pro boj s kyberkriminalitou. Pan Pribe hovořil o tom, že zde vlastně vzniká jakýsi nový úkol, ale nesmíme zapomínat, pane Pribe, na to, že v zásadě jde o návrh samotné Evropské komise a nový úkol nemůže eh, být hrazen z ničeho bez prostředků. Je to důležitý úkol, nový úkol a tak je potřeba větší rozpočet. A je potřeba ho někde najít, pokud, si, pokud nechceme, aby eh, v podstatě toto zůstalo jenom na papíře, ale aby skutečně vzniklo aktivní středisko, které velice nutně potřebujeme, potřebuje ho Europol pro boj s kyberkriminalitou, tak potom je pochopitelně potřeba najít příslušné rozpočtové prostředky. A hodnocení RAND, to je další velice zajímavá věc a myslím, že to je dobré východisko eh, pro toto nařízení. Jinak eh, Doufám, že to nařízení budeme mít v parlamentu od komise do konce roku, pokud možno v listopadu a já doufám, že komise tedy eh, skutečně dá této nové agentuře příslušné kompetence a prostředky ke svému fungování. To, co jsem řekl pro tu mobilní kancelář, eh, tak to platí obecně i pro výměnu informací. Tu je potřeba zásadně zlepšit, aby Europol skutečně měl potřebnou důvěru, kterou si zaslouží. A zde bych se chtěl zeptat pana ředitele Europolu na jednu věc, v Británii se mnohdy mluví mm, velice přesně, na druhé straně i trošičku se zatemňuje a tak eh, se chci zeptat na jednu věc. Když jste říkal, pane řediteli, s tím, že jste mluvil o analytických funkcích, které plníte, říkal jste, že chcete eh, odstranit rozdíly mezi informačními systémy. O čem přesně hovoříte, co přesně jste měl na mysli? Co jste tím myslel? Nevím, jestli jste myslel to stejné, co myslím já, v tom případě bych vás podpořil, ale pokud mluvíte o jednotném systému, do kterého nevstupují jiné agentury, O tom mluvíme, anebo mluvíme o tom, že zrušíte a odstraníte rozdíly, které teď existují e, jenom v rámci Europolu. To mi není úplně jasné. A poslední věc. Já se domnívám, že nesmírně důležité, aby to nové nařízení o Europolu. A už jsem vám to říkal, pane Príbe, a teď to znovu říkám hlavně vám, protože vy jste použil takový výraz, který tady nemáme v parlamentu rádi a mluvil jste o dohledu, o supervizi, ale my dáváme přednost slovu kontrola. Není to úplně to stejné. Dohled a kontrola ze strany parlamentu je něco trošku jiného. Takže my chceme, aby v nařízení se hovořilo o tom, že parlament má kontrolu nad, Europolou, nad, nad Europolem. A to samozřejmě neznamená, že chceme zasahovat do řízení Europolu, to v žádném případě. Chceme ovšem vytvořit eh, systém pro skutečnou a vyváženou kontrolu ze stranou Evropského parlamentu. A to vychází z článku 88 Lisabonské smlouvy a to, mm, ten termín, který se tam musí objevit, je kontrola a nikoliv eh, dohled. Jinak bych chtěl ještě jednou poděkovat panu řediteli za jeho práci. Pan předseda, děkuji. A paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat jak panu Weinbreitovi, tak panu Príbeho, Príbemu za jejich eh, vystoupení, které bohužel byly velice krátké. A musím říct, když se podívám na té stohy těch dokumentů, které by se člověk bývá měl přečíst k té zprávě, k tomu návrhu nařízení a k tomu té studii, tak si myslím, že jenom málo koleků bylo z toto celé pročíst. E, doslechli jsme se tady velice pěkně o spolupráci národních orgánů a úřadů, o té podpoře, to je jistě důležité. E, náš host ovšem také hovořil o několika bodech, o kterých bychom v parlamentu měli nejdříve intenzivně diskuzovat, dříve než budeme hovořit o změněním eh, základu pro Europol a další věci. Nechci hovořit ani o tom středisku pro boj s kyberkriminalitou. I zde je třeba nejdříve dojasnit, co by mělo takovéto centrální zařízení vůbec dělat, jaké úkoly by mělo plnit a co by měly dělat členské státy samotné v této věci. Eh, není možné toto upravovat pouze centrálně, takže potřebujeme jasné pravomace. Dále Eh, trošku se mi nelíbily ty záležitosti, které se týkají eh, s schromažováním údajů, jak pan Vembraj, tak pan Príbe eh, tam zmiňovali se body, které se mi moho nelíbily. Například separátní systémy pro zpracovávání údajů. My jsme zde v parlamentu vždy říkají, že nechceme takovéto separátní systémy, protože to vede k neužívání. Jde nám o pružný, pružné zacházení s údaji a pak se ptám, když se jedná o předávání údajů třetím zemím, tak se ptám, jakým zemím a za jakých podmínek. Říkal jste, že v rámci studie se mají zpracovávat také velice citlivá data. Jedná se i o výměnu údajů i se soukromými podniky. A mně není jasné, jaká soukromá zařízení, jaké podniky tím myslíte a za jakým účelem se to má konat. A je velice zvláštní, že se to takto jaksi zmiňuje, my právě vyjednáváme na, na základě na návrhu nařízení paní Redingové, které se týká ochraně údajů. Máme směrnici na ochranu údajů v oblasti justice a jejíž, jejíž základ bychom měli zohlednit. A znám, jaké jsou pozice některých členských států v této oblasti které právě s ohledem na směrnici by nejraději vůbec žádná vyjednávání nevedly a to není správný přístup. Právě v této oblasti, kde se jedná o velice citlivé údaje, je důležité, abychom intenzivně diskutovali, jaké důsledky to může mít. Nemůžeme to vzít jen tak na vědomí a proto prosím o to, abychom veškeré tyto věci ještě intenzivně prodiskutovali a ne teprve až v okamžiku, až budeme mít návrh na řízení na stole, ale opravdu musíme se podívat, jak to má vypadat s těmi citlivými údaji, s předáváním citlivých údajů, ochranou údajů. Toto vše bychom ještě jednou zde na výboru měli velice intenzivně prodiskutovat. Dank. Děkuji. Herr Weidenhauser. Pan Weidenhauser. Děkuji, pane předsedo. Sdílím obavy mé předřečnice, otázka kontroly. Kontrola je celá zásadní věc. A sdílím také její obavy, které se týkaly zpracovávání údajů a ochrany údajů. Ale navzdory tomu si myslím, děkuji za ta obě vystoupení, myslím si, že Europol prodělal velice pozitivní vývoj a je velice důležitým nástrojem v boji proti organizovanému zločinu. Řekli jste, že si nepřejete více kompetencí, respektive je nepotřebujete, ale že jde spíše o to, abyste vytvořili lepší kulturu spolupráce s národními úřady. To si myslím, že je velice pozitivní nástroj z vaší strany, názor z vaší strany. Mě by zajímala jedna věc a předřečníci o tom již hovořili. Jakou finanční potřebu máte, pokud chcete vykonávat svou úlohu tak, jak do posud, a pokud ji chcete ve světle eh, narůstajících hrozeb eh, například ještě intenzivnit, tak, že byste potřebovali dodatečné rozpočtové prostředky. To by bylo pro nás výbor zajímavé, rád, bychom věděli, na co se máme připravit eh, do budoucna a jakou potřebu byste potřebovali od nás a jakou podporu. Děkuji a nyní má slovo paní Holmajerová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na začátku bych eh, ráda řekla, že co se týče směrnice o kyberkriminalitě, tak eh, tam jsem velice už jste spolupracovala s Europolem a dostala jsem od nich eh, velmi mnoho informací, byly velice přesné a detailní. A poté, co pan Wright zde bohužel dostal k dispozici pouze velice málo času a prostoru, tak samozřejmě nebylo možné, aby nám sdělnil veškeré detailní informace, které bychom bývali mohli získat během hodin v nějakém intenzivním rozhovoru, ale během deseti minut to tady vše předestřít, to prostě není možné. Takže říkám, neměli bychom vždy reagovat eh, s nedůvěrou, protože například v rámci předávání údajů se může jednat například o prevenci prevenci toho, že například, když se nějaký zločin objeví v jemé zemi a e, nějaká druhá země by neměla dostatek údajů, tak by se ten týž zločin mohl objevit i v jiné zemi. A právě zde Europol by mohl zajistit to, že takovýmto věcem by se mohlo zabránit. To je vlastně v oblasti kriminality jeden z nejdůležitějších úkolů, které máme. Chtěla jsem se zeptat pana Vendrajta, a souvisí to s tím, co jsem právě řekla. Zda by nám nemohlo zcela krátce Eh, mm, informovat o tom, o čem jsem já s ním diskutovala s ohledem na směrnici, totiž jakým způsobem bychom mohli mít systém, který eh, jaksi preventivně bojuje proti trestné činnosti a nejedná se pouze o malou kriminalitu v rámci kyberkriminality, ale také o velice rozsáhlou. Eh, byla bych také velice vděčná, kdybychom nereagovali na Europol vždy s nedůvěrou když nejde o to, že by chtěli vše centralizovat. A možná by nám to mohl pan Wenright ještě rychle vysvětlit. Eh, to, co členské státy nemohou plnit, to by vlastně měl převzít Europol v rámci koordinace a kooperace v rámci spolupráce s českými státy. To byl můj dojem těch mnoha rozhovorů, které jsem měla během poslední doby. Eh, myslím si, a týká se to, co, co řekl pan Diaz de Mera, já bych také nezvolila výraz dohled, ale jde skutečně o kontrolu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Sipel. Měli bychom uh, zahájit dialog a proto chci říci, milá paní kolegyně Holmajerová, člověk samozřejmě nemusí reagovat i hned s nedůvěrou, ale není třeba také vše hodnotit i hned pozitivně. A mě je kontrola ex post, to je prostě pro mě příliš málo. Já nechci, aby se tady o něčem rozhodlo a já, mám, já bych pak měla právo jenom poté se podívat, zda se takovéto věci dodržují. Pro mě je důležité, abychom již předem si stanovili, že v případě, kdy Europol dostane nový právní základ, jak bude přesně vypadat a s jakými podmínkami se to pojí, a to chci vidět předem. A paní kolegyně Holmajerová, já samozřejmě vím, že vždy úřady věří tomu a tvrdí to, že informace samozřejmě se využívají pouze pro dobré účely prevence a pro boj proti zločinům. Ale existuje hezké německé přísloví důvěra je pěkná, ale kontrola je lepší a ne každá informace, kterou mám, je vhodná k tomu, abych si ji s někým vyměnovala. A proto je předem nutné, abychom si již předem zvážili, o jaké údaje půjde, o jak citlivé údaje půjde, jakým způsobem budou vyměňovány a to, jakým způsobem budou ochrana opatření fungovat během procesu zpracovávání údajů a rovněž se musíme vědomat také otázkám nových technologií a nových forem komunikace a nových forem spolupráce. Ale mnoho eh, vyšetřování například ztroskotá na tom, že buď nefunguje kooperace a koordinace, nebo že je personál špatně vyškolen, nebo že prostě je nedostatek personálu. A toto je hlavně úkolem členských států, aby si toto dořešili a není možné toto řešit cestou zřizování nějakých centrálních orgánů. To prostě s nedůvěrou nesouvisí. Je důležité již předem se podívat, jak budou nastaveny podmínky, dořešit veškeré otázky, které jsou ještě otevřené otevřené, tak abychom si již předem mohli být jisti, že skutečně eh, dospějeme k našemu cíli, že se zrealizuje to, co je naším cílem, a ne abychom potom někdy poté zjistili, že tady dochází k tomu, že se vyměňují údaje, eh, kde si nepřejeme, aby takovéto údaje se vyměňovaly. Děkuji. Paní Holmajerová eh, pře- si přeje zareagovat. Já tady nechci, abychom vstupovali v nějakou půdku či pře- Eh, s tou nedůvěrou. Já to ráda vysvětlím. Během posledních měsíců paní kolegyně Cipelová jsem opravdu vedla celou řadu rozhovorů, které vedly k tomu, že má nedůvěra byla zredukována, takže já asi jsem mnohem lépe informována o tom, jak v detailu to vypadá a o co skutečně jde, takže by bylo možná lepší, kdyby nám host, eh, náš host to ještě dovysvětlil. Europol podle těch dokumentů, které já mám k dispozici, rozhodně nechce na sebe stahovat kompetence z členských států a vše provádět centrálně. Jde o to například, že některé členské státy potřebují pomoc v rámci školení, eh, tak, aby dokázali odstranit své vlastní nedostatky. To víme, to je prostě realita. A mo, mohlo by se nám dostat ještě podrobného vysvětlení, ale rovněž to velké středisko pro boj s kyber kriminalitou nemá nahrazovat národní střediska. Naopak, Evropské středisko potřebuje ta národní střediska, aby mohlo pracovat správně a efektivně, nemůže je nahrazovat. Děkuji, předseda. To, myslím, stačilo. A vracíme se k našim oběma hostům, které měly prezentace. Možná, že naši hosté budou chtít přispět eh, závěrečnými poznámkami. Nejprve tedy eh, ředitel Europolu pan Wainwright, poté co eh, vyslechl řadu komentářů, spíš než otázek, by se chtěl vyjádřit k tomu, co zde zaznělo. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji všem za užitečné připomínky. Paní Cipl má pravdu, že toto je velice důležitý počátek debaty eh, v parlamentu i eh, jinde. Eh, vážně to začne teprve po zveřejnění návrhu komise ke konci letošního roku, ale dnes už jsme se přesto dotkli důležitých otázek. Děkuji panu Diaptamerovi za poznámky. On má samozřejmě bohaté zkušenosti ze své kariéry, z těch těží ví, co to je bojovat s trestnou činností a na čem záleží a na čem záleží moci vyšetřit správné informace ve správnou dobu a moci to eh, stále více využívat ve flexibilním eh, prostředí, jako třeba při příležitosti využití naší mobilní kanceláře. Abych zamezil eh, určité pochybnosti, co se týče dvojznačnosti využívání informačního systému. Jedná se skutečně o interní reorganizaci a e, zefektivnění našich robustních systémů tak, aby byl Europol efektivnější, tak, abychom mohli údaje e, vlastně vidět e, rychleji, tak, abychom mohli účinněji sledovat fungování zločinných organizací. To je v souladu s tím, co řekla paní Cipl, že tento parlament je pro minimum systému. My se také řídíme tímto principem a snažíme se zefektivnit naši práci analytické agentury. Co se týče té výměny názorů mezi posledními dvěma řečnicemi, je pravdou, že to, co nové nařízení nezmění, je zásadní povaha práce Europolu. Naším úkolem je poskytnout podporu a pomoc členským státům. My nebudeme přebírat nějaké exekutivní akce a ani o to nežádáme v kontextu nového střediska pro kyberkriminalitu. Samozřejmě práce je centralizovaná do určité míry, ale pouze do té míry, co potřebujeme určité pravomoci, tak abychom mohli e, stále lépe rozeznávat globalizované hrozby a poskytovat e, odbornou pomoc. Budeme představovat, jak řekla paní Holmajer, propojení mezi různými agenturami, které spolupracují na národní úrovni. To je velice důležité tváří v tvář eh, moderní hrozbě organizovaného zločinu, kterému se nemůžeme postavit pouze jednotlivě na, členské, eh, na úrovni členských států. To musí být také reflektováno v naší pravomoci nakládat s údaji, s daty. Naším úkolem je identifikovat eh, povahu hrozeb organizovaného zločinu, který funguje přes hranice, po internetu, zcela beztrestně, škodí naší společnosti každodenně. A toho dosahujeme schromažďováním informací od eh, vnitrostátních orgánů. Na to potřebujeme účinnější mechanismy. Po schromáždění těchto údajů tyto údaje eh, využíváme k identifikaci trestné činnosti a umožňuje nám to i podporovat eh, operace na vnitrostátní úrovni a představovat propojení mezi vyšetřováním v jedné zemi a vyšetřováním v zemi jiné také unikátně můžeme eh, identifikovat to, co jednotliví vyšetřovatelé sami vidět nemohou a tím jim umožňujeme lépe pracovat v policejní práci, eh, tedy fungovat v policejní práci, aby zabránili pokračování v trestné činnosti. Co to znamená? My na to potřebujeme prostředky, pomocí nichž můžeme tyto údaje schromažďovat a ukládat. A eh, používáme stále více poskytovatelů údajů. Většinou to jsou sami orgány, či na trestním řízení donucovací orgány a v poli kyberkriminality, ale je to stále více soukromých společností, která jsou držiteli relevantních dat. Eh, co ku příkladu poskytovatele internetových služeb. Takže i když tady i vnitrostátní orgány stále více eh, spoléhají, jsou nuceny spoléhat na spolupráci se soukromým eh, sektorem. I my na evropské úrovni na tom závisíme. Co se týče bezpečnosti a ochrany dat, tady je třeba nastavit eh, silné pojistky. Z právního hlediska citlivé informace mohou být informace třeba o sexuálním životě jednotlivců. To je zvláště citlivá otázka, ale jedním z našich úkolů je také boj eh, s eh, sexuálním zneužíváním dětí online a máme tady zvláštní pravomoci týkající se ukládání citlivých údajů eh, na síti. To je velice důležitý příklad. Takže i v případě citlivých údajů tento přístup potřebujeme, ale to všechno se děje a já už jsem to mnohokrát opakoval, že se to děje v rámci tedy robustního rámce na ochranu eh, osobních údajů. A my musíme stále posilovat i tuto ochranu, protože se neděláme žádné iluze o její, jejím významu. My máme tu výsadu přístupu k těmto údajům v, Evropském, v Evropské unii a proto musíme být také plně odpovědní za bezpečné nakládání s takovýmito daty. Konečně ještě několik dalších poznámek. Co se týče finančních požadavků, na to tady zazněla otázka také ze strany pana Merit. co se týče EC3. Ano, to je nový úkol, ať se na to díváme, jak chceme. Povede to pro nás k významným novým výzvám. Na to budeme potřebovat další zdroje. Během eh, roku 2011, během procesu interní reorganizace, se mi podařilo najít doplňující zdroje v rámci Europolu samotného, které jsem na to věnoval, ale to na pouze omezené bázi. Potřebujeme další zdroje a čekáme na výsledek úvah rozpočtového orgánu kontextu rozpočtu na příští rok. V mezidobí chci poděkovat výboru LIBE a výboru pro rozpočet tohoto eh, parlamentu, že nás do této doby velice v tomto podpořili. Mimo to, vzhledem k povaze eh, stále rostoucího objemu eh, organizovaného zločinu a stále více informacím, informacím bylo by dobré, aby Europolu se dostalo alespoň skromného navýšení rozpočtu eh, v budoucí době v rámci víceletého finančního rámce, ku příkladu, a o tom vedeme debatu teď s komisí. Uvědomujeme si, že doba je těžká eh, a eh, není nakloněna žádným značným nárůstům rozpočtu. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět za, na všechny vaše otázky a znovu děkuji všem řečníkům za pozitivní vyjádření a za otázky. Děkuji, pane Wainwrighte. Ano, to s vám eh, rozhodně podařilo, jako obvykle. Eh, jste tedy prošel Eh, všechny příspěvky eh, do debaty, které zde zazněly. A nyní dám slovo panu Príbemu, protože samozřejmě i on se bude chtít vyjádřit eh, k vývoji návrhu, který vypracovává komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, původně jsem chtěl reagovat německy, ale přidržím se angličtiny. Takže mohu přislíbit, že budeme přesnější, pokud jde o terminologické rozlišení mezi dohledem a kontrolou. Možná i slovo accountability, odpovědnost by bylo takové vhodné slovo. Při návrhu eh, nového nařízení musíme mít na mysli, že skutečně to je diskuze teprve velice předběžná, předcházející předložení nového eh, návrhu. Tak to, co je tady nejdůležitější, je dbát na efektivitu a na ty, ty, ty pojistky eh, s tím související a dělat to v tomto pořadí nikoli v, eh, v opačném. Jinak bereme v potaz eh, mm, vše, co se týká ochrany údajů, protože u Europolu jde přirozeně o výměnu informací, tak je to zvlášť důležité. Návrh Evropské komise, který komise předložila k ochraně údajů ten návrh je z letošního roku, samozřejmě, že se netýká čistě eh, Europolu. My se tady nepřejeme změnit jakkoliv právní základ eh, pro Europol, eh, což by mohlo mít dopad na ochranu údajů. K tomu návrhu o ochraně údajů, ten se týká hlavně e, soukromých subjektů, ale myslím, že je možné se jim inspirovat, e, až budeme zpracovávat nový návrh, e, včetně nového právního základu pro mm, Europol, takže tam zakomponujeme ty důležité pojistky pro ochranu údajů, ale zopakoval bych, že až do posavat jsme byli svědky toho, že Europol pracuje v této oblasti velice kvalitně. Ještě bych chtěla říct, že členské státy by měly být eh, důslednější a proaktivnější při poskytování informací Europolu. Myslím si, že z hlediska mm, mm, efektivity je potřeba dosáhnout eh, zlepšení, ne ani tak z hlediska ochrany údajů. Jsou tady členské státy, které poskytují dostatečné množství informací Europolu, ale neplatí to pro všechny. A jak už řekl správně eh, pan Wainwright, tak jedno téma určitě ještě budeme muset prodiskutovat z hlediska ochrany údajů a z hlediska efektivity a to je otázka toho, jak by Europol mohl vyměňovat informace se soukromým sektorem. Pokud eh, tento návrh bude předložen, tak to bude vždy eh, v zájmu veřejné bezpečnosti a nikoli v zájmu soukromých společností protože ta otázka je tak jako tak velice citlivá. Dále se chceme zamyslet nad dalším tématem a tady je celá řada různých názorů z hlediska ochrany údajů a to nad tím, zda ta struktura dohledu, tak jak funguje v Europolu, by měla pokračovat v této podobě i nadále, anebo zda by tady měl být dohled ze strany Evropského ochránce pro Eh, údaje. Tady to slovo dohled je mimochodem, eh, myslím, v pořádku. Ale, jak říkám, eh, názory na tuto problematiku se velice různí a tak musíme ještě vše pečlivě zvážit. Pokud jde o to Evropské středisko pro boj s kyberkriminalitou, EC3, tak zde bych si dovolil e, předložit naše sdělení z března letošního roku k této věci. Některé ty věci, e, na které jste se tady ptali, jsou tam zodpovězeny. Samozřejmě, že si nepřejeme nějakým způsobem centralizovat nebo monopolizovat e, problematiku kyberkriminality tímto způsobem. V žádném případě. A já myslím, že náš náhled na tuto věc je v tom sdělení dobře popsán. Nejedná se tedy o návrh na nějaký nový právní eh, akt, jak už řekl Rob, jde spíše o interní reorganizaci v rámci Europolu. Takže na tom ještě budeme intenzivně velice pracovat. Je potřeba především zajistit dostatečné financování tím, že zajistíme úspory ve stávajících institucích, ale zřejmě bude potřeba eh, zajistit eh, i nové další financování. Pan předseda, děkuji, pane Príbe. Chcete se ještě někdo vyjádřit? Eh, nikdo se již vyjádřit nechce, takže v takovém případě bych poděkoval za přednesené příspěvky panu řediteli Weinreitovi. Děkujeme za vaši návštěvu, doufejme, že se zase brzy uvidíme a stejně tak bych rád poděkoval panu Privemu, který se našich zasedání účastní skutečně pravidelně. Děkuji i vám. A další bod máme naplánován až na 12. hodinu. Je to poslední bod eh, na našem dopoledním programu jednání. Budeme hovořit o víceletém rámci pro agenturu pro základní práva EU na období 2013 až 17 a paní zpravodajka, paní Ždanoka, tady není, takže si uděláme 25-minutovou pauzu a uvidíme se ve 12 hodin. Off we go. So, last half an hour of the... Takže začínáme poslední půl hodinku našeho dopoledního zasedání. Dostáváme se k bodu 25, víceletý rámec pro agenturu pro základní práva Evropské unie. Spravodajkou je paní kolegyně Ždanoka. abych trošku nastínil tu situaci. Víceletý rámec eh, je stanoven pro tematické oblasti, v rámci níž bude tato agentura eh, provádět eh, schromažďování údajů během dalších pěti let, to znamená od roku 2013 do roku 2017 a jak asi víte, tak současný víceletý rámec vyprší na konci letošního roku. Vyslechneme si tedy paní zpravodajku a potom budou mít eh, jak rada, tak komise, pokud si přejí možnost vystoupit. představu ohledně dnešní diskuze máme takovou, že si budeme muset stanovit i termín pro pozměňovací návrhy. V tuto chvíli ho předpokládáme 25. září. Takže paní Ždanoka, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vy už jste za mě trošku situaci vysvětlil, takže bych jenom doplnila, že současný pětiletý víceletý plán vyprší na konci letošního roku. A je potřeba stanovit si nový víceletý plán. K tomu byla předložena celá řada návrhů a ve vysvětlujícím prohlášení se můžete dočíst, jak probíhal ten předchozí nebo ještě dobíhající pětiletý rámec a rovněž návrh vedení agentury na další pětiletý rámec, kde to rozpracováváme do několika různých bodů, včetně eh, soudní, policejní eh, spolupráce, mluvíme v článku 21 eh, charty také o diskriminaci a tak dále. Dále ve zprávě uvádíme odkaz na návrh Evropské komise. Komise navrhuje mimo jiné explicitní vysvětlení návrhu k diskriminaci a také k policejní a soudní spolupráci. Bohužel rada eh, nepodpořila úplně všechny tyto návrhy a tak, když jsme zpracovávali naše zprávu, tak jsme se sešli se zástupci dánského předsednictví. kteří se omlouvali, že se jim bohužel na radě nepodařilo dosáhnout schody k několika návrhům. Konkrétně k soudní spolupráci a policejní spolupráci. Jak vidíte tematické oblasti, které navrhuje rada, Mm, jsou méně početné než eh, ten počet témat, které navrhuje komise a správní rada agentury a například tam chybí ta soudní a policejní spolupráce. Jaký postoj bychom tedy za parlament měli k tomuto zaujmout? Za jiných okolností bych vyzvala Evropský parlament, eh, aby svůj souhlas odmítl a abych tak motivovala ostatní najít lepší řešení. Nicméně jsme v situaci, kdy agentura, nové tematické agentury pro svou, eh, tematické oblasti pro svou činnost potřebuje. A pokud nebude mít nový víceletý rámec, do začátku příštího roku, tak eh, bude moci pracovat jenom na základě konkrétní žádosti Evropské instituce. A to není eh, zrovna optimální situace. Takže v vysvětlujícím prohlášení se snažím toto objasnit, dodávám našem argumenty a já doufám, že náš výbor a celý Evropský parlament tuto zprávu podpoří. Znovu bych tedy chtěla vyjádřit politování nad tím, že Rada nezapracovala nové tematické oblasti do toho následného plánu, tedy konkrétně oblast soudní a policejní spolupráce v trestně právních záležitostech. Také jsme vyjádřili obavy z toho, co naznačila rada a co brání posílení ochrany základních práv Dále bylo zjištěno, že několik členských států v radě dokonce spochybnilo ten stávající víceletý rámec a navrhli vyloučit diskriminaci na základě členství nebo příslušnosti k národnostní eh, menšině z tematických oblastí. A my se domníváme, že takovéto pokusy jsou zcela nepřípustné. Víme, že Evropská unie je založena na vzájemné úctě a respektování lidských práv, včetně práv menšin, vys článek 2 smlouvy. Takže vzhledem k této situaci ve zprávě navrhujeme, aby Evropský parlament vyslovil souhlas s novým víceletým rámcem. Nicméně Zároveň vyjadřujeme naději, že komise návrh znovu zváží a přehled úkolů reviduje. Doufáme, že rada bude nakonec připravena policejní a soudní spolupráci odsouhlasit a zařadit ji do seznamu tematických oblastí a já jsem eh, k tomuto radu vyzvala. Takže to k našemu vysvětlujícímu prohlášení. Úplně na závěr bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za účast na našich zasedáních, na jednáních s radou a komisí. A ráda bych také poděkovala zástupcům komise a děkuji Alexeji Dmitrovi a Georgeovi Cokangal, svým asistentům, za jejich pomoc ehm, a práci na této zprávě. Děkuji. Děkuji, paní Ždanoka. Takže teď bychom eh, dali slovo komisi a radě, budou-li mít zájem o slovo a když ne, tak teď bude mít slovo komise. Děkuji, pane předsedo. Komise chce poděkovat paní zpravodajce za její práci a za návrh doporučení. Navrhuje se, aby parlament souhlasil s návrhem rozhodnutí, který předložila Rada. Jistě víte, že jsme měli s paní zpravodajkou velmi dobrou spolupráci a komise učinila vše, co bylo v jejich silách, aby zajistila to, že priority pro policejní a justiční spolupráci rada zahrne. Pro komisi je jasné, že po Lisabonské smlouvě musíme vyvodit tento závěr. Je pouze jedno evropské právo a proto agentura musí být sto provádět svou práci a schromažďovat údaje ve veškerých oblastech, které Evropská unie pokrývá. Navzdory těmto snahách nebylo možné na radě dosáhnout jednomyslnosti. Tento návrh rozhodnutí o víceletém finančním rámci potřebuje podle nové smlouvy jednomyslnost. Jak jsem ji řekl, nebylo to možné jí dosáhnout. Komise lituje toho, že se nepodařilo dosáhnout jednomyslnosti. Na radě rovněž eh, přijde s formálním prohlášením, ve kterém jasně řekneme, že řekneme, že litujeme toho, že tematické priority nejsou pokryty co se týče nového víceletého finančního rámce. A protože je situace taková, jaká je, a paní Ždanoka to rovněž podotkala, je nyní jasné, že agentura nutně potřebuje víceletý rámec pro nové období od roku 2013. Byla by to velká škoda, kdyby agentura Nový rámec neměla, protože by nemohla provádět svou práci. Agentura schvaluje svůj pracovní program zcela nezávisle a realizuje svůj program právě v rámci víceletého rámci. Pokud nebude existovat víceletý rámec, agentura nebude moci realizovat svou práci. Znamenalo by to e, obrovskou krizi pro agenturu. My naprosto souhlasíme s paní zpravodajkou i s tou skutečností, že i když když tedy toho, že v rámci návrhu rozhodnutí nejsou pokryty veškeré priority, že i navzory to nutně potřebujeme ten nový víceletý rámec, který musí vstoupit v platnost od 1.1.2013. Proto děkuji paní zpravodajce, že navrhuje parlamentu, aby souhlasil s návrhem rozhodnutí rady i Navzdory tomu, že komise to původně ve svém návrhu nechtěla a paní zpravodajka to rovněž původně nechtěla. A nyní dostanou slovo poslanci. Nejprve naše návštěvnice paní Gal. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla stínovou zpravodajkou k této zprávě za EPP. Plně souhlasím se zpravodajkou. to rozhodnutí je potřeba provést e, v postupu souhlasu. Parlament tedy souhlasit buď to bude nebo nebude. E, e, víceletý finanční rámec agentury pro roky 2013 až 17 přijde brzy příští rok a víme, že agentura nemůže řádně fungovat bez souhlasu parlamentu. Souhlasím se spravodajkou že bychom souhlas s novým rámcem měli do letošního roku poskytnout. Souhlasím rovněž, že je politování hodné, že rada nepřipojila i policejní a soudní spolupráci v trestních věcech mezi témata. Myslím, že toto je třeba změnit a je třeba se tomu v budoucnu věnovat. To je ode mě vše. Děkuji. A nyní paní Ždanoka. Děkuji. I já chci potvrdit názor paní Zdanoka. Zvláště kvůli tomu, že agentura se stala klíčovým hráčem v mnoha otázkách eh, lidských práv. Eh, domníváme se, že za posledních pět let se prokázalo, že pouze pokračovat v té práci v rámci toho stejného rámce by nestačilo. Když se podíváme na tematické otázky, tak bylo velice dobré, že hned od počátku Evropská eh, strategie pro Roma eh, byla podřazena mezi úkoly eh, agentury. Vidíme tam možné synergie, ale vidíme, že když se podíváme jen na tento malý dokument, takže kapacita agentury je mnohem méně využívána, než jak by bylo pod, zapotřebí. I loni jsme neměli dostatek údajů, které bychom bývali Eh, potřebovali. Takže s pomocí komise a parlamentu bychom eh, měli kontrolovat, jak rada eh, plní své sliby. Myslím, že vy jste řekla ve svém vysvětlujícím prohlášení, že ku příkladu integrace Romů je třeba toto tematické pole je třeba úplně přenastavit a komunikaci o něm také. Jsem ráda, že je tam několik tematických oblastí, které tam byly eh, doplněny a doufám, že pomocí úzké spolupráce s agenturou se nám podaří eh, tyto nedostatky, nedostatky ještě eh, odstranit pomocí profesionální práce všech zúčastněných. Přejeme agentuře všechno nejlepší a to jediné, co lze dělat, je to, co právě zpravodajka navrhuje. Ale těšíme se rozhodně na nový vývoj. Děkuji. Děkuji. Paní Pekžat. Monsieur le Président, euh, je Děkuji, pane předsedo. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit všech schůzek s paní zpravodajkou a já ji tímto prosím o odpuštění ale naprosto zastávám její pozice, které již s ohledem na postoj rady vysvětlila. Všichni víme, jak důležitá základní práva jsou. Zpráva, kterou jsme přijali minulý týden a která se týkala aféry CIA, jasně ukazuje, jak důležité to téma je. Mám jednu otázku kterou bych rád položil paní zpravodajce. Euh, Ve své zprávě říkáte, že před konečným schválením Evropským parlamentem je možné, že se celá věc ještě nějak vyvine. Tak to bych ráda věděla, jak přesně jste to myslela jakým směrem by se to mohlo vyvinout. Pokud eh, schválíme zprávu v současném znění, eh, nestratíme trochu možnost vyvíjet nátlak na radu a komisi? To jsou tedy mé dotazy a jinak naprosto eh, souhlasím s vaším postupem. Jestli nejsou žádné další poznámky, tak dám slovo zpět zpravodajce paní Ždanoka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili svými připomínkami a podpořili náš eh, přístup. Eh, souhlasím s paní Verža, že kdybychom odmítli a neposkytli souhlas, že by to vytvořilo tlak na radu. A život v politice nás nutí eh, činit rozhodnutí, jestli se přiklonit ke kompromisu a, ne, anebo nebo jít přímo za svým, ale to obnáší eh, nebezpečí eh, chyb a obětí. I v tomto případě jsme intenzivně konzultovali s agenturou a z toho vyplynulo, že ta druhá volba, neposkytnout souhlas, by vedla ke kompletnímu zablokování té práce této agentury. Naším návrhem tedy je pokračovat v dialogu a paní Galo, která byla spravodajkou za agenturou, když byla zřízena agentura v roce 2007, takže se chystáme ještě dále debatovat o novém nařízení, o novém právním základu nebo o obnově právního základu pro tuto agenturu a potom se budeme moci vrátit ještě k tomu rámci. Paní Jaroka, děkuji vám za to, že co jste řekla a že jste vyjádřila politování nad tím, že je škoda, že se ten bod eh, integrace Romů nedostal přímo do těch tematických oblastí nebo že byl špatně naformulován. Naše spolupráce s radou nebyla usnadněna změnou předsednictví v červenci kyperské předsednictví se debat příliš neúčastnilo. a Dokonce bohužel ani teď nepřišlo s prezentací svého stanoviska, takže já přesto všechno navrhuji, abychom souhlas poskytli. I přesto, že se vyjádříme ostře kriticky eh, k chování rady a doufám upřímně, že pakliže nebudete spokojeni s intenzitou kritiky nebo s čímkoliv jiným v našem dokumentu, že přijdete s pozměňovacími návrhy. Chci také poděkovat sekretariátu výboru eh, Libe, zvláště Marie Gandalf. A doufám, že se podaří eh, pro hlasování na plenárním zasedání připravit kvalitní dokument. Děkuji. Paní Veža, vy jste ještě se chtěla účastnit diskuse? Spravodajka už schrnula. Ano, já jsem se možná nevyjádřila zcela přesně ve své otázce na paní Ždanoku, nebo možná mě přesně nepochopila. To, co říká ve svém poslední odstavci, ta otázka strategie či časového plánu, já jsem nebyla proto, abychom to odmítli. Já jsem měla na mysli to, zda bychom neměli například eh, oddálit naše rozhodnutí, oddalovat je například do té doby, než budou na stole nové návrhy. Já přesně chápu, co je ve, ve hře, o co jde. Já nechci znemožňovat práci agentury, protože ta je rozhodně dobrá a užitečná nezávisle na hranicích, eh, které jí ano, jenže, jenže uh, za tři měsíce bude konec roku a a my jsme tu mapu chtěli mít hotovou do konce roku, ale a nemůžem bohužel ale ten náš tlak prodlužovat vzhledem k této časové lhůtě. A také dojde ke změně předsednictví. Eh, dánské předsednictví vynaložilo veškeré úsilí, jenže výsledek byl takový, jaký byl. I přes návrh eh, vypustit eh, práva menšin, což je skandální vypustit práva menšin. Dobře, děkuji vám znovu, paní Ždanoka, tím končí naše dopolední zasedání. Sejdeme se v 15.00, ale chci oznámit a připomenout vás, vám, že co se týče tohoto konkrétního dokumentu víceletý finanční rámec pro agenturu pro lidská práva. Nezapomínejme, že podle platných pravidel pro toto téma stojíme před eh, postupem souhlasu, což znamená, že pozměňovací návrhy se budou moci týkat pouze postupu. Eh, pouze procesní pozměňovací návrhy. Na to tedy nesmíme zapomenout. To znamená, že nelze podávat žádné věcné pozměňovací návrhy, ty by nebyly přípustné. A to tež platí i pro vysvětlující prohlášení. A nyní eh, máme lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů a to je 25. září. To je tedy vše. A sejdeme se znovu v 15.00. Děkuji.